Vážení kolegové, pustíme se opět do práce. V první řadě zde chci velice vřele, velice vřele přivítat paní komisařku Redingovou. Já si nedělám legraci, protože dnes dopoledne zde byla v sále strašná zima. A procházíme takovým teplotním šokem, protože z té zimy, která tu byla dopoledne, je tu teď vedro, takže dopoledne jsme se třásli a nyní se potíme. Takže já bych požádal, zda je zde nějaký technický pracovník, který by s tím mohl něco udělat. Skutečně bylo by dobré tu teplotu trochu snížit. Bylo by dobré nalézt nějakou zlatou střední cestu nějakou přijatelnou teplotu. Protože teplota zde v sále stále stoupá. Takže nyní se pustíme do práce. Paní místo předsedkyni Redding jsem již přivítal. Přišla jsem kvůli výměně názorů o střednědobém přeskumu stokholmského programu. Jsme velice rádi, že práce výboru LIBE bude nyní úspěšně dokončena právě diskusí o stokholmském programu. Stockholmský program byl přijat za švédského předsednictví právě v době, když vstupovala v platnost Lisabonská smlouva a kdy se politika vnitřních věcí stala jednou ze společných politik Evropské unie. A Evropský parlament je tedy nyní spoluzákonodárcem i v oblasti této politiky a proto je do toho zaangažován i náš výbor. Nyní je tedy vhodná doba na to, tři roky po vstupu v platnosti Lisabonské smlouvy, respektive za nějakou dobu to budou tři roky. A my jsme vypracovali i stanovisko z vlastní iniciativy k tomuto středně dobrému přeskumu. Já sám jsem zde byl zpravodajem za výbor Libe a vítám mezi námi také členy výboru Jury, výboru pro právnické záležitosti a výboru AFKO pro ústavní záležitosti. Poté, co si vyslechneme prezentaci paní komisařky, bude prostor pro výměnu názoru. Prosím, paní komisařko, máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám mnohokrát vám všem členům jednotlivých výborů za příležitost podělit se s vámi o naše kroky v rámci stokholmského programu, protože programy jsou vždycky hezké na papíře, ale také také se o nich pěkně debatuje, ale skutečně důležité, jak pan předseda zdůraznil, je to, aby program se projevil konkrétními činy. A to je i jeden z mých úkolů. Možná si budete pamatovat naši první debatu o stokholmském programu. Tehdy zde panovalo mnoho různých, často protichůdných názorů. Někteří si mysleli, že to je skvělá věc, někteří se domnívali, že nedochá, nezachází dostatečně daleko, ale většina z nás se shodla na tom, že stokholmský program bude nástrojem, jehož pomocí oblast eh, spravedlnosti budeme moci skutečně implementovat v realitě. A že to bude jakýsi nástroj vzájemné spolupráce všech tří institucí, tedy parlamentu, komise a rady, které se v důsledku Lisabonské smlouvy budou i na této oblasti podílet jako spoluzákonodárci. Jsem přesvědčena o tom, že jsme na této cestě pokročili kupředu a u celé řady politických oblastí jsme učinili velký pokrok, například Justice for Growth, spravedlnost pro růst, dále trestní legislativa, antidiskriminace, rovný přístup. To vše jsme měli na programu a ve všech těchto oblastech došlo ke značnému pokroku. A já pevně věřím v to, že tím usnadňujeme životy našim občanům. Důležité je vytvořit eh, spolehlivý systém spravedlnosti. To po nás naši občané požadují. Já tedy nebudu začínat eh, tou oblastí obchodu, nicméně důležité je zajistit, aby, naše obča, aby naši občané mohli bezpečně eh, nakupovat v celém na celém vnitřním trhu a aby to nebylo pro podniky příliš nákladné, například eh, pokud jde o právní problémy, které je třeba řešit. Diskuse, které k tomuto tématu probíhají jak v Radě, tak v Evropském parlamentu, jdou správným směrem a dobře postupují ku předu. Dále je zde směrnice o právech spotřebitelů. Já, když jsem se této tematiky ujímala, tak eh, tam, byl, tam bylo určité zablokování, nám se podařilo znovu ty diskuse rozběhnout a tato směrnice by měla do června 2014 být prováděna v jednotlivých členských státech. To je také velice důležité pro nákupy na internetu. Další bod se týkal evropského příkazu k obstavení účtu, což umožňuje podnikům, které musí řešit přeshraniční spory, aby mohli získat peníze, které jim jsou dluženy. A není možné, aby dlužníci neplatili peníze jen proto, že sídlí v jiném členském státu. Dále je zde Brusel 1 a postup exekvátor, který byl schválen, to opět eh, občanům i podnikům usnadní život, protože rozsudky v jednom členském státě budou automaticky uznávány v jiných členských státech. A já k tomu chci dodat, že to je důležité i pro usnadnění života malých podniků a spotřebitelů a proto je důležitý i nový balíček, který se týká insolvenčního řízení. Minulý týden jsme předložili tento balíček a v podstatě mění celkový pohled na insolvenční řízení oproti minulosti. Zde v podstatě bylo třeba ukončit činnost té nesolventní společnosti a ta společnost musela zaplatit eh, veškeré dluhy. To ovšem vedlo k ztrátě pracovních míst. Nyní se soustředíme na to, aby udržitelné podniky dostaly jakousi druhou šanci, aby ta pracovní místa mohla být udržena. Dále jsme se zaměřili na otázku zastoupení žen ve správních radách velkých podniků. To je také otázka, která souvisí s ekonomickým růstem, protože jsme zjistili, že podniky, kde je zastoupeno více žen v těch řídících orgánech, mají lepší hospodářské výsledky. Také to má souvislost s nedostatkem odborných znalostí v Evropě. Již si nemůžeme dále dovolit, abych nevyužívat znalostí a zkušeností žen. A v neposlední řadě je zde reforma ochrany údajů a příslušné legislativy. Opět má to dva aspekty. Na jedné straně chceme lépe chránit práva jednotlivců a jejich osobní údaje. Na druhé straně to má za cíl otevřít trh těm společnostem, které již nebudou muset aplikovat 27 navzájem se střetávajících pravidel, ale bude zde pouze jedno pravidlo, takže tím snižujeme zátěž pro podniky a zároveň zvyšujeme úroveň ochrany pro občany. Dva návrhy, které tvoří balíček, byly v tomto parlamentu již mnohokrát debatovány, je třeba ještě doladit některé detaily, ale celkově Evropský parlament eh, vyjadřuje těmto návrhům podporu. I zde práce postupuje dobrým tempem a irské předsednictví si toto téma klade za jednu svých priorit v nadcházejícím předsednickém období. Dále, pokud jde o rodinné právo, to je oblast, ke které jsme se dřív eh, vyjadřovat nemohli, protože to bylo plně v kompetenci jednotlivých členských států podle zásady subsidiarity. I zde postupujeme rychle a dobře. Máme zde nová pravidla pro legální odluku a rozvody. To řešíme v rámci posílené spolupráce, což je vlastně poprv, první případ řešení posílené spolupráce v historii Evropské unie a zde v podstatě bude možno si eh, bude možno rozhodnout, podle kterého práva se rozvody či odluky řídí, tedy které právo je rozhodné. Totéž bude platit u dědictví. Dále je zde oblast trestně právní. Zde stanovujeme společné zásady pro zaručení spravedlivého soudního řízení v celé Evropské unii a jakási minimální pravidla, minimální standardy, které zajistí všem občanům jistotu toho, že kamkoliv budou cestovat, budou mít tato minimální práva zaručena. My jsme přijali tak, také směrnici o právu na informace v trestním řízení, na tlumočnické a překladatelské služby a pokračujeme na tom základním právu, které se týká přístupu k obhájci. Já jsem spolu s vámi velice hrdá na to, že se nezabýváme pouze tradičním trestním řízením, ale že v centru naší pozornosti a našich eh, systémů spravedlnosti stojí oběti. Máme zde směrnici o obětech, to byl skutečný průlom. Dále bylo rozhodnuto o ochraném eh, příkazu v oblasti trestně právní, připravován je i v oblasti občanskoprávní a rovněž eh, se připravují zákony pro platnost ochranných příkazů přeshraničně. Zvláště se to tedy týká žen jakožto obětí. A já vím, že Evropský parlament eh, by velice rád eh, tato jednání o Evropském ochranném příkazu dokončil co nejdříve. Hovoříme-li o obětech, tak těmi obětmi nejsou samozřejmě pouze ženy, ale také děti. Děti byly vždy jednou z priorit naší společné práce. Máme ve směrnici o obětech stanoveny i zvláštní záruky pro děti a směrnice přijatá v listopadu roku 2011 o boji proti sexuálnímu zneužívání a dětské pornografii posilují ochranu dětí a kladou větší důraz na stíhání pachatelů. A nezapomínejme eh, samozřejmě ani na Evropskou chartu pro ochrany, ochranu dětí, která byla přijata v roce 2011. Takže v oblasti základních práv skutečně postupujeme ku předu, netýká se to pouze nějakých eh, slibů a promluv, ale skutečně podnikáme i kroky v praxi, protože náš právní systém musí být plně v souladu se základními občanskými právy. To je taková základní hodnota, o kterou se legislativa Evropské unie opírá. Budeme si pamatovat, že v roce 2010 byla přijata strategie pro efektivní uplatňování úmluvy a minulý týden jsme o tom hovořili i zde v Evropském parlamentu a byl také navržen, navrženo o posouzení eh, toho, zda evropská legislativa s, odpovídá úmluvě, zda nejsou eh, ta vzájemná pravidla v rozporu. A ten, tato kontrola se bude týkat také pozměňovacích návrhů, které k textu do navrhuje Rada. Další kapitola mého portfolia ve spolupráci s některými dalšími kolegy se týká boje proti závažným hospodářským a finančním trestným činům. Například eh, jsme se zaměřili na insider training, na zneužívání trhu, na zločinné chování některých bankéřů. Zde budu výbor co nejdříve informovat. Dále je zde směrnice eh, boji proti podvodům, kde je třeba harmonizovat pravidla v jednotlivých členských státech, která se týkají boje proti podvodům. Chtěli bychom také mít určitý seznam minimálních sankcí, kterými bychom podvodníky odrazovali. A to, co je třeba ještě uplatnit eh, v praxi, je eh, směrnice o nekalých obchodních postupech. Tu do parlamentu předložíme na začátku příštího roku a zde je třeba v určitých oblastech, například cestovní ruch nebo trh na internetu, eh, posílit ta společná pravidla. A další návrhy eh, svý, směřují k boji proti zneužívání práva na volný pohyb. Dále zde máme návrhy legislativy, které se týkají určitých změn na trhu. My, když jsme tuto směrnici připravovali, tak před lety, tak v podstatě ještě neexistovaly nízkonákladové letecké společnosti ani rezervace letenek na internetu, takže je třeba i tuto směrnici přizpůsobit těm měnícím se podmínkám. A doufám, že na tento seznam brzy zapíšeme i další věci, kterým se podařilo dosáhnout. Například eh, se zabýváme konsulární ochranou evropských eh, občanů, kteří se nalézají v obtížné situaci, když cestují do zemí mimo Evropskou unii. Zabýváme se také dalšími otázkami spojenými eh, s rozvodem a s právní odlukou. A v souvislosti s zhoršující se hospodářskou situací si uvědomujeme také, že je třeba zajistit odpovídající právní jistotu investorům, protože v opačném případě se budou eh, snižovat objemy investic, pokud zde tato právní jistota nebude. A z tohoto důvodu jsme zařadili na program i srovnávací tabulky týkající se právě těch právních aspektů a posuzování soudních eh, systémů členských států, všech členských států, tedy nejen těch, které čelí tím nejzávažnějším ekonomickým obtížím. 27. listopadu jsem předložila sdělení týkající se směrnice o zavádějící reklamě. Zde je třeba směrnici lépe přeshraničně vymáhat a také je třeba zacílit se na některé zvláště problematické sektory trhu, které zneužívají takovouto reklamu. Například například takzvané directory scams. Vím, že k tomu jste psali celou řadu parlamentních otázek na komisi, takže tím se také zabýváme. A abych potěšila sebe i pana předsedu, tak, eh, chci, eh, tak řeknu, že jsme se zaměřili i na úřad veřejného žalobce, který bude zodpovědný eh, za řešení problémů, které se týkají zneužívání evropských finančních prostředků. Dále musíme také reformovat Eurojust, aby byl efektivnější v boji proti mezinárodnímu zločinu, aby pomáhal členským státům v té každodenní praxi. A já využiji té reformy Eurojustu i úřadu veřejného žalobce k tomu, abych zajistila, že Evropský parlament skutečně bude mít všechny prostředky pro to, aby mohl zhodnotit práci Eurojustu a aby se mohl podílet na ustavení úřadu veřejného žalobce. A dále ještě k těm procesním právům. Zde jsme jak na půli cesty, dosud nejsme úplně na konci, musíme se zabývat problematikou prezumpce neviny, zvláštními zárukami pro zvláště zranitelné osoby, jak jsem to oznámila již u toho balíčku, které, který se týkal ochrany obětí. Dále jde o poskytování bezplatné právní pomoci. To vše bude součástí jednoho balíčku, který vám předložíme v druhé polovině roku 2013. Všichni si jistě uvědomujeme, že jedním z prvků vzájemné důvěry bez které vzájemné uznávání a spolupráce v oblasti spravedlnosti nemůže fungovat. Takže tedy to má dopady i na oblast eh, zadržování pachatelů. Zde bychom chtěli zajistit řádnou implementaci tří rozhodnutí, které se týkají zadržování. Tato rozhodnutí by tedy měla být členskými státy řádně implementována do konce roku 2014. V těchto věcech nemůže přímo zasahovat ani Evropská komise, ani parlament, ani Evropský soudní dvůr, protože tam jde o texty ještě před Lisabonem. Nicméně je důležité, aby rámec pro zadržování byl určitým eh, způsobem eh, sladěn, abychom eh, zabránili například určitým problémům s extradicí osob. A dále je důležité sladit vše s legislativou Štrasburského soudu, soudu pro lidská práva. Rada se zabývá i jednáními, i těmito jednáními, tam ještě jeden nebo dva členské státy mají určité problémy s přístupem k, k úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod nicméně snažíme se ty problémy řešit. A dále se také připravujeme na rok evropských občanů. V příštím roce Evropský parlament nám velice přispěl k těm činnostem, které jsme zatím připravovali. Týkalo se to například setkání na radnici a já doufám, že v příštím roce v rámci toho roku občana se nám skutečně podaří naslouchat našim občanům a toho, co potřebují. Takže, pane předsedo, toto bylo takové velice krátké, stručné rezime toho, čeho se v rámci stokholmského programu dosud podařilo dosáhnout. A chci zdůraznit, že by to vůbec nebylo možné, pokud by ne, k tomu nepřispěl i Evropský parlament. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji v první řadě spravodajům a stínovým spravodajům, kteří pracují skutečně velice usilovně, aby otázky spravedlnosti pokročily kupředu. Děkuji, paní komisařko, děkuji vám za eh, tuto informaci o vývoji stokholmského programu. A právě je taková souhra okolností, že eh, vstupem v platnost Lisabonské smlouvy je tady vlastně takový kritický eh, bod, který eh, nastává právě vstupem v platnost Lisabonské smlouvy a to se vyjadřuje právě přeměnou té oblasti bezpečnosti práva. Už jsou to tři roky, přesně tři roky a my také uznáme ty iniciativy, které na sebe vzala komise a umožnila tak velký pokrok v oblastech, které nás eh, tak zajímají, které jsou tak důležité pro náš výbor Libe. <clears throat> Celý ten balíček práv, eh, jako například také balíček eh, ochrany údajů a další iniciativy, které probíhají tak eh, máme tady eh, celý seznam lidí, kteří se hlásí do diskuse, ale dovolte, abych nejdříve promluvil já jako zpravodaj eh, pro zprávu o mm, hodnocení v polovině období. Chtěl bych zdůraznit, jak velice důležitý je časový rámec konec roku 2012, za chviličku začne rok 2013, což bude vlastně poslední eh, skutečný plný rok v mandátu tohoto parlamentu. Musíme si připomenout, že eh, musíme velmi úzce spolupracovat lépe než kdy dříve, chceme-li naplnit všechny eh, úkoly a jestliže během nadcházejícího roku 2013 ty věci nesplníme, pak je jen velmi málo pravděpodobně do konce našeho mandátu eh, v začátku eh, roku 2014 už budeme myslet na nové kandidatury, budou se blížit volby a opravdu měli bychom si uvědomit, jak velice důležitý je ten časový rámec. Právě proto jsem tak eh, rád, že se výslovně uvádí eh, v prezentaci eh, otázka státních zástupců, kde by to opravdu mělo být velmi efektivní pro řešení závažné trestné činnosti v přeshraniční dimenzi když jde o přeshraniční eh, trestnou činnost. Pak tady článek 86 je velice důležitý, protože stanoví eh, eh, ty základy, na kterých vlastně vytváříme novou, novou věc, právě takový Evropský úřad státního zástupce. Podle toho to je tedy důležité, aby eh, schom eh, diskutovali o všech těch otázkách eh, porušování, ale také dalších otázkách, jako je, jsou práva. Zakladající smlouvy a samotná Lisabonská smlouva jsou důležitými text, kde také vidíme eh, chartu základních práv. Je to otázka eh, právního státu, otázka závazných eh, práv a tento Váš návrh si velice ceníme. Návrh vytvořit určitou takový přehled nebo tabulku o respektování právního státu jako velice důležitý signál. Také mám na mysli jak je důležité skloubit působení Evropského parlamentu a národních parlamentů. Zde jsme v Evropském parlamentu, který zastupuje 500 milionů evropských občanů. Toto je parlament, který zastupuje evropskou sféru a evropskou úroveň odpovědnosti. Je to parlament, který podle principu odpovědnosti se zodpovídá za tyto e, skutku evropské politiky, ale současně také víme velmi dobře, že členské státy tady stále fungují, mají své národní parlamenty a každý z nich e, musí být respektován e, v té Eh, v tom naplnění takzvaného včasného varování u legislativních eh, iniciativ v velmi citlivých otázkách, jako je to například otázka rodinného práva nebo některé aspekty trestního práva. A my určitě chceme projevit eh, o ochotu pracovat. Ano, diskutujeme o evropském právu, protože jsme Evropský parlament a tento Evropský parlament má povinnost eh, se být pořád stále výše a výše a eh, neměli bychom popřít eh, vlastní úlohu, opustit vlastní prostor kde působíme. To znamená, že bychom měli počítat eh, na jaře v roce 2013 s dalším takovým eh, prostorem eh, spolupráce a vytvořit nebo svolat mezi parlamentní konferenci Evropského parlamentu a národních parlamentů, abychom společně zhodnotili celou tuto otázku základních práv, celou tuto otázku stokholmského programu. A já bych chtěl říci že eh, musíme být velmi nároční, když některé členské státy klepají na dveře Evropské unie a žádají aby takzvaná kodaňská kritéria platila, což je tedy také ehm, právní ochrana, soudní ochrana, eh, právní stát a tak dále. Ale my eh, prostě nemůžeme být nároční pouze, když kandidátské země klepou dveře EU. My musíme být stejně nároční pro státy, které jsou již členy EU. Eh, nemůžeme přece chtít, aby se plnila kritéria pouze v kandidátském období a pak po vstupu, aby tady byla ležernější situace, takže musíme eh, být velmi ostražití. Ta, ty principy nejsou méně platné po vstupu. Takže po tomto všem eh, v lednu bych rád předložil první návrh Eh, zprávy jménem výboru Libe eh, k tomu přeskumu na půli cesty. A dám slovo o těm, kdo oni požádali. Jako první to bude nyní paní Mathieu. Děkuji, pane předsedo. Já především chci poděkovat paní Redingové za to, že do našeho výboru přišla, zejména teď, když je vlastně již poslední odpoledne zasedání výboru Libe. Děkujeme za všechny návrhy, které předkládá komise, zejména v rámci stokholmského programu. Myslím, že když vás posloucháme, paní komisařko, a když vidíme všechny návrhy, které předložili komise, předložila komise, tak konstatujeme, že od začátku mandátu jsme opravdu ušli velký kus cesty a to je velmi dobře, protože na úrovni EU v oblasti justice a e, základních práv bylo velké vzduchoprázdno a toto vzduchoprázdno se naplňuje díky všem těm návrhům, kterým předkládáte, ale také díky práci, kterou odvádí EP a Rada. I když zbývá ještě, myslím, práce dost, já jsem se chtěla zeptat, paní komisařko, jak to je s právní pomocí. Teď je tady směrnice o advokátu advokátech a vy jste nechtěla spojit mm, soudní pomoc, právní pomoc s touto směrnicí. Jak to bude do budoucna vypadat? A také eh, směrnice o tlumočení. Uvědomujeme si, že často chybí peníze eh, v EU, v některých členských státech eh, na to, aby pomoc tlumočníka mohla být skutečně efektivní. Eh, v Belgii například začátkem listopadu jste se možná eh, seznámila s takovým tím eh, případem, kdy jeden Brazilec měl 4 kilogramy heroinu a nebylo možné najít tlumočníka na portugalštinu. Přitom jsme v Belgii, je to zvláštní že tady v členské zemi EU, kde je dosti tlumočníků, že se prostě nebyl, že nebylo možné najít tlumočníka na portugalštinu a tím pádem bylo nutné nechat toho Brazilce odjet zpátky domů je e, taková úvaha, že by se vytvořily nějaké prostředky, které by e, tady, tady zastoupily takový nedostatek prostředků členského státu. Dále chci hovořit o korupci. Asi víte, že v některých členských státech, včetně Francie, se eh, odsuzuje to, že nedochází k dostatečnému odhalování korupce. Máte v úmyslu předložit nějaký návrh, například jak ochránit ty, kdo na korupci upozorní? To je postup, který se prosazuje v některých členských zemích. A dále eh, předseda o tom dlouze hovořil, evropský státní zástupce. Ano, je urgentní vytvořit jeho úřad a jak jaký, jaké bude pole působnosti pro tohoto evropského prokurátora, kromě hájení finančních zájmů EU? Máte v úmyslu nějak hodně rozšířit pravomoce? Samozřejmě organizovaný zločin to jistě bude, ale ještě budou některé další příslušnosti. Tak to já bude z mé strany vše a nechám ještě prostor dalším. Děkuji. E, další, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já teď ještě chvilku počkám, aby všichni si mohli poslechnout tlumočení. Já vím, že mohu hovořit slovensky, to znamená, že budu hovořit slovensky. Já bych ráda poděkovala paní komisařce za to, že se našla čas a přišla k nám, a to i přesto, že spousta našich kolegů zde už není. Děkujeme také za vaši prezentaci. Já bych se chtěla zmínit o jednom tématu, o kterém vy jste nehovořila a jde o velmi důležité téma, které se týká právě základních práv. Protože v Evropském parlamentu se poslední době hovořilo, nebo v podstatě hovořilo o jednom usnesení, které my jsme podpořili a šlo v podstatě o usnesení týkající se CIA, to znamená, my jsme získali důkazy o tom, že na území Evropské unie docházelo k zcela zásadním porušováním základních práv. A my jsme v podstatě vyžadovali, aby všechny tyto případy byly opravdu konkrétně a detailně vyšetřeny. A aby všechny členské státy také na tyto důkazy reagovaly. To znamená, že ve chvíli, kdyby jak si tyto eh, činy byly prokázány, tak aby byly také potrestány. A my si samozřejmě uvědomujeme, co se všechno, jak si stalo i v souvislosti s e, arabským jarem, ale nesmíme zavírat oči před e, jasnými fakty. E, soudce Evropsk, e, Evropského dvoru pro základní lidská práva hovořil o porušení v podstatě, ke kterému došlo u jednoho soudního eh, řízení, které se týkalo právě základních práv. A já chci říci, že já s tím opravdu nemohu souhlasit. Myslím si, že my bychom opravdu měli vyžadovat také od komise, aby na naše usnesení a zprávy reagovala protože my spolupracujeme s mnohými mezinárodními nevládními neziskovými organizacemi. E, těch důkazů máme opravdu velmi mnoho. Máme rozhodnutí jak soudní, máme také zprávy od těchto různých nezávislých orgánů a já si myslím, že my potřebujeme nějakou e, reakci, nějakou reakci ze strany komise na všechny tyto e, skutečnosti, které byly prokázány. Pane předsedo, dobré odpoledne, paní komisařko. Já jsem velmi rád, že komise pokročí dál ve svém úsilí o posílení pravomocí eh, evropského prokurátora. Můžete nám říci, zda jste už začala diskutovat s britskou vládou. E, o tom, zda Británie bude zahrnuta nebo bude vyloučena z tohoto aspektu. A teď možná trošku šířeji. Můžete nám prosím říci, jak problematický opt-out je ten, kterého dosáhla eh, Británie v oblasti justice. Jak eh, ty opt-outy, které má Velká Británie, jak, jak, se, jak problematicky se projevují v praxi? z hlediska komise. A asi není příliš brzo na to, abychom začali přemýšlet o příští etapě reformy smlouvy, která je pravděpodobně začne eh, v roce 2015. Předseda Barozo řekl, že zveřejní své návrhy jménem komise na jaře roku 2014. A já myslím, že to je příliš pozdě, podle mého názoru. Pakliže v té době bude probíhat eh, volební kampaň do Evropského parlamentu. A Eh, nemělo by to být raději už na podzim roku 2013? Nemůže komise uvažovat tímto způsobem? Můžete nám říci, eh, zda eh, zkušenosti se stokholmským programem, tak jak jsou doposud k dispozici, zda z hlediska sdílení pravomocí mezi EU eh, e a členskými státy. tak, jak se projevují ve vaší práci v této velice eh, významné a přitom tak velice citlivé oblasti politiky. Eh, prosím. Další. Eh, pane eh, předsedo, já mám dvě otázky. Komisařko Redingová, vy jste uvedla, že eh, v roce 2013 předložíte širší návrh, celý balíček, který bude zahrnovat i právní pomoc. A to je zpráva, v kterou jsem ani nevěřila. můžete se k tomu trošku vyjádřit blíže, jaký to bude balíček, jaký legislativní návrh v tom bude? hovořili jsme o právní pomoci již dříve, ale chceme-li eh, tady posílit eh, spolupráci v oblasti justice v EU, tak eh, už nemůžeme pokračovat bez skutečně dobré právní eh, pomoci, včetně například eh, přístupu k advokátu, otázka eh, zatykače nebo vyšetřovacího příkazu a podobně. Bez, bez právní pomoci ve všech členských státech nemůžeme zaručit, že občané opravdu budou mít naplněna svá práva. Co všechno bude tedy v tomto širším balíčku? Druhá otázka. Minulý týden ve Štrasburku jsme diskutovali o lidských právech eh, v EU a opět se hovořilo o tom, o to, o to tabulce, o tom přehledu, o tom scoreboardu eh, z hlediska justice. A já bych se vás ráda zeptala, kdy Eh, uvidíme praktický návrh eh, takových ukazatelů právě pro eh, aspekty justice v takovém scoreboardu. A bychom mohli opravdu začít nějak srovnávat základní práva oproti určitému standardu a musíme mít eh, jistotu, že my sami bereme velice vážně základní práva. Chceme-li požadovat jinde ve smětě, aby byly respektovány. A eh, asi bude otázka, že tedy budeme muset eh, jmenovat a kriticky jmenovat ty státy, které vše neplní. Takže prosím, jaká budou ukazatele v tomto no, scoreboardu? Děkuji. Další. Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat komisi za velice eh, souhrný přehled všech eh, věcí, kterých bylo dosaženo. A děkujeme také za obrovské množství práce, které zatím stojí. Mé Eh, obavy eh, v této souvislosti souvisí s tím, že právě tady je opravdu v obrovské množství práce, že se řeší obrovské množství eh, problémů a že je tady stále rostoucí potřeba či požadavek také ze strany tohoto parlamentu. Mm, vzhledem k tomu, k jakým incidentům dochází v členských státech, a tady je tady stále požadavek, aby se dělalo ještě více a více, aby se více a více věcí tady řešilo. Takže já bych se chtěl soustředit právě na otázku eh, posouzení těch výsledků, posouzení toho, co už tady máme k dispozici v tom probíhajícím programu. Komisařka hovořila o tom scoreboardu pro justici, reagovala na to paní Sargentini. Mě by opravdu velice zajímalo, jaká, jaké parametry a jaká kritéria budou použity eh, pro takové posuzování eh, ko všech konkrétních případů v takovém scoreboardu. Protože my jako politici jistě můžeme všichni mít své subjektivní soudy, Eh, v takovém scoreboardu. Všichni budeme mít své, svá vlastní kritéria o tom, co je a co není úspěšné. Já bych tedy rád znal určité aspekty toho celého posuzovacího procesu a možná trošku i šířeji také bych chtěl vědět, eh, jak vlastně bude posuzovat to, co už bylo uděláno. Já jsem sám eh, měl eh, zprávu před nějakou dobou o společných vyšetřovacích týmech Eh, protože já uznávám, že mezi eh, donucovacími agenturami je zapotřebí eh, určité, určitý stupeň spolupráce. Všem takové, mm, u takových společných vyšetřovacích týmů nevím, zda dokážu sám posoudit, do jaké míry byly opravdu použity ve prospěch evropských občanů. A pak je tady ještě jedna věc, a to je rozvoji internetu. Všichni bychom mohli hovořit o kyberkriminalitě, o strašlivém zneužívání na internetu, zejména zneužívání dětí je strašlivé. A rozvíjí se i obecná kriminalita. Chci se zeptat, zda komise všechny tyto věci chce eh, skombinovat do jasné eh, politiky ve, věsti, ve věci internetu a jak bychom mohli eh, působit preventivně proti zneužívání těchto služeb. A myslím, že teď je asi takový nahodilý a určitě i negativní eh, přístup eh, z hlediska ochrany dětí nebo i dalších osob proti zneužívání internetu. Děkuji a prosím další. Děkuji, eh, paní, pane předsedo, paní komisařko, děkuji za vaši souhnou zprávu o tom, jak probíhal rok 2012. My se velice těšíme na spolupráci s vámi v roce 2013 a dovolte mi dvě otázky. Jedna otázka se týká, tedy týkají se vašich iniciativ. Zajímá mě váš názor eh, na to, jak probíhá práce na směrnici. Eh, vy jste eh, uh, už říkala, že nová verze může být hodně odlišná od verze z roku 2007. A že se často sankce objeví na papíře, ale eh, mnoho zemí ještě nereaguje. A teď v roce 2013, to je druhá otázka, eh, budeme řešit také strategie na integraci Rómů. Do jaké míry je komise připravena tady být velmi kritická k členským státům, zejména z hlediska eh, lidských práv a eh, zákazu diskriminace. Děkuji, paní Romero. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Redingové. Myslím si, že nikdo nepochybuje o efektivnosti vaší práce. Měli jsme, nebo máme v podstatě komisařku zodpovědnou za spravedlnost, která iniciovala opravdu velmi mnoho projektů a jsme za to velmi vděční. Jedna nebo něk, některé připomínky. Co se, co se týče teď eh, jaksi právní eh, bezplatné právní pomoci, což je vlastně téma, které bude zpracováno ve směrnici. A já se ptám tedy, jaký je stav tedy práce v souvislosti s tímto, protože víme, že spousta lidí si právní pomoc vlastně v tuto chvíli nemůže z finančních důvodů dovolit a nám by bylo právě velmi líto, kdyby v rámci toho balíčku, o kterém jste hovořila, chyběla právě tato směrnice. Já nevím, jestli se nám to samozřejmě podaří e, zpracovat včas, ale my v podstatě ne, jsme se nepodepsali pod úmluvu základních lidských práv. A v této umluvě v článku 6 se hovoří o tom, že vlastně by všichni měli mít právo na bezplatnou právní pomoc ve chvíli, kdy jeho materiální prostředky mu tuto právní pomoc eh, nezajistí. To znamená, teď tady hovoříme o stokholmském procesu a ta mapa, ta cestovní mapa, kterou jsme si v podstatě připravili, eh, je nám všem známa. Já vím, že se nám podařilo opravdu překonat velmi mnoho překážek. Ale tady v podstatě tato překážka spočívá pouze opravdu v té um, v tom nedostatku prostředků. To znamená, že tady musíme opravdu e, něco s tím udělat, protože tady zase trpí ti nejchučí, ti, kteří nemají e, dostatečné finanční prostředky. A proto si myslím, že je to něco, co musíme v rámci toho balíčku procesních záruk opravdu podpořit a prosadit. A také v souvislosti s tím komentářem týkajícím se právě toho evropského nejvyššího zástupce nebo žalobce, tak my tady máme opravdu velký problém s tou definicí závažných trestních činů což je v podstatě něco, eh, což je formulace, která se používá mimo jiné v Eurodaku a také v jiných důležitých dokumentech, ale pořád tady ještě nemáme nějakou harmonizovanou definici toho, eh, co vlastně je závažný trestný čin. A ve chvíli, kdy hovoříme v podstatě o organizovaném zločinu, tak musíme hovořit o palermské úmluvě. Nám eh, chybí v podstatě definice organizovaného zločinu a chybí nám také definice závažného trestného činu. A dokud ty definice nebudeme mít, tak eh, celá vlastně ta směrnice bude eh, napadnutelná nebo bude velmi křehká. A proto si myslím, že je to téma, které se ho opravdu musíme zhostit. A ještě poslední připomínka. Co se týče ještě té další směrnice týkající se zpracování ochrany údajům. Samozřejmě víme, že tady ta práce pokročila, ale myslíme si, že by měla eh, být ještě jaksi rychlejší a efektivnější, protože eh, my toto téma opravdu považujeme za velmi závažné a velmi důležité. Tady v podstatě hovoříme o tom, že ve chvíli, kdy policejní a soudní spolupráce to vyžaduje, tak nedochází k dostatečné ochraně osobních údajů vyšetřované osoby. To znamená, že my bychom chtěli opravdu, aby všechny tyto eh, příslušné dokumenty nebo návrhy těchto dokumentů a těchto směrnic byly k dispozici, protože všichni si přejeme, aby tento, aby jaksi směrnice, které budou součástí tohoto balíčku, byly co nejdříve odsouhlaseny. To znamená, že je třeba opravdu právě takové citlivé téma i v souvislosti s ochranou údajů opravdu prosadit a podpořit. A ještě poslední věc. Já se, já se omlouvám, ale ještě jedna věc týkající se právě finančních zločinů, protože se to tady také zmiňovalo, to znamená, eh, že se hovořilo o boji proti podvodům a finančním eh, trestným činům. Co se bude dít s těmi daňovými ráje? Samozřejmě, že už existují různé nástroje, ale ve chvíli, kdy se eh, hovoří jaksi o nějaké bezpečnosti pro investory, tak pořád tady existují velmi velké jaksi mezery. To znamená, že tady existuje určité vákum, které ještě stále nebylo pokryto. A já vám tímto velmi děkuji. Paní Romero, to bylo velké, velmi dlouhé vystoupení, velmi eh, dlouhý seznam různých aspektů, ale přitom ještě máme řadu Eh, dalších řečníků a přitom také musíme dát eh, prostor paní Redingové, aby měla možnost odpovědět na všechny ty otázky, které tady zazněly, tak tedy prosím mějte to na mysli, když formulujete eh, své otázky a když přednášíte své vystoupení v této rozpravě. A paní Flotr má nyní slovo. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že v roce 2014 abychom přesvědčili evropské občany, aby dali hlas těm, kdo chtějí posloud, pos, posílit Evropu, tak musíme jim tedy prokázat, že Evropa dokáže pozitivně naplňovat své povinnosti z hlediska dostupnosti práva pro všechny Evropany a pro všechny osoby pod eh, jurisdikcí EU, ať už je jakákoliv jejich eh, Eh, národnost, pohlaví, sexuální zaměření a tak dále. Musíme tedy prokázat, že EU prostřednictvím eh, komise strážkyně smluv může eh, prokázat své síly a to, že nedochází k regresi podle populistů a dalších podobných sil, že je možné vynutit respektování závazku jsou tady dvě eh, symbolické věci, o tom hovořili již kolegové. Jednak je to eh, strategie pro začlenění Romů. Vy jste v tomto eh, tématu velmi aktivní, ale je třeba si uvědomit, že právě prostřednictvím respektování práv Romů, kteří jsou nejvíce diskriminováni, že právě tím můžeme prokázat, že Evropa je účinná a že dokáže udeřit pěstí do stolu, když členské státy nerespektují své povinnosti. Tady myslím, že urgentně potřebujeme konsolidaci systému, mechanismu monitorování, strategie pro začlenění Rómů. Prosím, co jste v této věci připravila? A za druhé, už tady o tom také se hovořilo, je to problém se IA. Vy jste odpověděla na plenárním zasedání na zprávu, ale vy jste eh, nevěděla ještě v tu chvíli, že tady bude tak obrovská většina, jen 34 hlasů proti a přes 600 hlasů pro. Tam je celá řada doporučení, velmi konkrétních doporučení pro Evropskou komisi. Já myslím, že Evropský parlament už vyvinul velké úsilí v roce 2007 a letos znovu, aby evropské instituce odpověděly, zodpovídaly za své eh, úkoly. A vy, Evropská komise, můžete podpořit a mm, pomoci těm státům, které ještě mají spoždění. A teď je to úplně jasné ještě dva další případy proti Rumunsku a proti Polsku a proti Litvě jsou u Evropského dvora, e, takže prosím, vezměme si, co proběhlo v Makedonie. Odsouzení pro mučení. A tady e, jsou tedy opravdu i důsledky, které pak e, dopadnou na ty osoby, které byly předány. Musíme pozitivním způsobem výjít z této záležitosti. A jsou tady velmi jasná doporučení, jako například eh, kontrola, podpora národního procesu, otázka eh, překládání textů, aby eh, to šetření, které probíhá tady i onde, se navzájem mohlo podporovat. Otázka koordinace veškerého úsilí v členských státech. To myslím, že je všechno velmi důležité pro to, co můžeme dát jako pozitivum na stůl před dalšími volbami. Děkuji. A další tady kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat paní komisařce za její vyčerpávající prezentaci a chci využít tuto příležitost k tomu, abych jí veřejně pogratulovala za její práci, hlavně v souvislosti s prosazováním aspektu ochrany obětí ve své práci. Ten balíček na ochranu oběti v podstatě se z návrhu přetvořil v ve směrnici, která chrání oběti trestných činů. A chci říct, že se na mě obrací velmi mnoho občanů z díky. Z díky vlastně za to, že jejich eh, situace se zlepšila ve státě, který není jaksi jejich. Tato směrnice vlastně podporuje a posiluje sebevědomí mnohých občanů. Tato směrnice se ale musí stát opravdovou skutečností. A já bych vás poprosila, aby se opravdu kontrolovala transpozice této směrnice ve všech členských státech, protože, me, protože nechceme, aby tato směrnice opravdu zůstala jenom na papíru, ale aby to byla opravdu efektní a aplikovatelná směrnice. Já bych vám ještě jednou poděkovala také za vaší, vaše úsilí podpory vlastně eh, žen ve vedoucích pozicích. A já bych se vás ráda zeptala, zdali máte dostatek podpory pro tuto vaši iniciativu, která vlastně vzbudila takové kontroverzní eh, reakce. A já bych vás tedy v tuto chvíli ještě dále poprosila, abyste i nadále vlastně eh, reagovala na potřeby našich občanů. A chtěla jsem se zeptat, zdali si chcete věnovat například eh, občanské iniciativě, což je vlastně velmi dobrý zákon, ale ještě v podstatě nemá nějaké praktické uplatnění. A chtěla jsem se zeptat, zdali se této iniciativě, iniciativě chcete věnovat i nadále. Paní Siegel? Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi na začátek jednu připomínku. Já mám pocit, že v tomto výboru máme většinou na pořadu jednání tolik, tolik témat, která jsou tak jaksi rozmanitá, že vždycky vlastně máme problém s časem. Já chápu, že my máme všichni jaksi problémy e, časového charakteru, ale já si myslím, že opravdu na naše jednání potřebujeme více času, anebo jednoduše méně bodů na pořadu jednání, aby ta debata mohla být efektivní jednání. Co se týče zprávy paní komisařky, tak já mám jednu připomínku. V evropských smlouvách, v jak si přes eh, Maastrichtskou, Nisejskou, Amsterdamskou až po Lisabonskou smlouvu, eh, tak vlastně ve všech smlouvách se snažíme jak si podporovat ty eh, hlavní principy a proto i vlastně charta je zcela jaksi stěžením bodem eh, této smlouvy a díky Lisabonské smlouvě by měla v podstatě hrát ještě důležitější roli. Já mám ale pocit, že ta skutečnost je opačná. Eh, samozřejmě v tuto chvíli eh, čelíme vysokému tlaku, nacházíme se v situaci hospodářské krize, ale ve mně to občas vzbuzuje obavy, protože teď tady hovoříme v podstatě o tom, že ne všichni odsouzení řízení by měli mít právo na právníka, nebo ne vždy by mělo být eh, dodržováno, nebo měl být dodržován ten princip eh, zachování důvěryhodnosti nebo jaksi ochrany osobních údajů a neustále v podstatě eh, se dozvídáme o nových skutečnostech nebo případech, kdy vlastně někdo odsouzený za terorismus eh, vlastně vůbec teroristou nebyl. A teď tady hovoříme o tom, že ne všichni by měli mít právo na právního zástupce. Já si myslím, že to je opravdu nepřijatelné. Co se týče dále toho evropského zástupce nebo žalobce, tak eh, tady je to pořád ještě velmi nejasné. Nevíme, jaké pravomoci by tento post vlastně měl mít. Eh, já mám pocit, že tady vlastně je to problematické, protože potřebujeme jasné jaksi vymezení jeho pravomocí. Kromě toho si myslím, že ta krize velmi často je využívána k omezování lidských práv. E, myslím si, že jeden případ už jsme slyšeli. Byl to ten případ toho brazilského občana, který v Belgii e, jaksi nenašel někoho, kdo by mu tlumočil. Já si myslím, že to je neuvěřitelné. My v podstatě eh, neustále eh, vynakládáme miliony a miliony na skenry, eh, na letištích nebo na ochranu údajů leteckých společností a potom nemáme na tlumočníka. A já si myslím, že v tuto chvíli bychom už měli přemýšlet o tom, jak bude tedy vypadat náš eh, další rozpočet. A ve chvíli, kdybychom chtěli dále krátit a krátit právě v těchto oblastech, tak já si myslím, že to je prostě naprosto neuvěřitelné. A ještě poslední bod, kterého se chci zhostit, je právě eh, ta směrnice týkající se ochrany osobních údajů mnoho malých a středních podniků vlastně se neustále potýká s, velikán, s velikou e, administrativní zátěží. A teď vlastně v podstatě e, máme ještě na druhé straně ty velké nadnárodní koncerny, které se už v tuto chvíli těší jaksi z toho, eh, co my tady eh, připravujeme. To znamená, já si myslím, že my tady opravdu musíme dbát na to, aby byl, byly dodržovány, eh, byla dodržována základní lidská práva a principy, jako je právní stát a svoboda. Pan Tavares? Děkuji, děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, já bych rád dodal ještě něco k tomu, co řekla paní Sargentini, pan Kerko Pandav a bude to něco, co se týká právě základních lidských eh, práv nebo základních práv. Eh, hovořil o tom také pan předseda. Eh, už jsme o tom mnohokrát hovořili. Evropská unie je velmi striktní v souvislosti s jaksi splněním kodaňských kritérií u kandidátských států, ale v podstatě nedochází k žádné následné kontrole nebo nedochází k nějakému jaksi postupnému nebo stálém, stálému dohledu. A já si myslím, že to by mělo v podstatě vést k určité reflexy a měli bychom vypracovat návrhy, které by také zajistily kontrolu základních lidských práv eh, v již členských státech. A já chci říct si jednu věc. Nemyslím si, že by to bylo všechno dostatečné. A proč si myslím, že to není dostatečné? Protože máme tady jak si ten takzvaný scoreboard, to znamená nějaké ty srovnávací tabulky, ve kterých se srovnávají různé zákony eh, v jednotlivých eh, členských státech. A je třeba jak si vyplnit opravdu všechna políčka těchto tabulek, abychom věděli, kde se pravidla plní a kde se eh, neplní. Ale přitom si neuvědomujeme, že zákony se mění a to už nikdo nekontroluje. A kromě toho také existují eh, různá základní práva, která jsou zohledňována v různých eh, zákonech, nebo eh, abych se vysvětlil jiným způsobem. V některých zákonech se třeba nehovoří přímo o základních právech, ale na základě toho zákona může dojít k jejich porušování. A já si myslím, že je třeba soustředit se i na takové zákony. A proto si myslím, že právě něco takového jako srovnávací tabulky třeba nevždy objeví právě ta nejzávažnější porušování eh, základních práv. To znamená, že si myslím, že potřebujeme ještě nějaký jiný nástroj, nějaký efektivnější nástroj. Co si myslíte třeba o tomto nápadu? Představte si o takovém mechanismu, jako má třeba Rada Evropy. Rada Evropy má výbor, a kromě tedy různých srovnávacích tabulek nebo takových scoreboard, E, má k dispozici vlastně e, odborníky, kteří mohou vypracovat e, daleko více vyčerpávající a konkrétnější analýzy týkající se dodržování základních práv. A já si myslím, že takovou nějakou expertní skupinu bychom mohli mít také. Mohla by se třeba, mohla by se jmenovat skupina odborníků na kodaňská kritéria. To znamená, že ono to všechno vždy jaksi nelze eh, vyčíst eh, ze zákonu. Ono to velmi často také vychází z našeho vlastního výkladu základních lidských práv a vychází to také z našeho vnímání toho, co jsou vlastně pro nás lidská práva, základní lidská práva. To znamená, že scoreboard je samozřejmě dobrý nástroj, ale není dostatečný, protože pokud bychom se opírali opravdu pouze o něco takového, jako je scoreboard, tak bychom velmi brzy bohužel zjistili, že základní eh, práva opravdu stále nejsou eh, dodržována. Paní Papadopoulos. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, protože jsem přišla trošičku později a neslyšela jsem celou prezentaci paní komisařky, ale eh, slyšela jsem její připomínky týkající se eh, roku evropského občana a já jsem zpravodajkou pro tuto zprávu a mám otázku tuto chvíli hovoříme o rozpočtu eh, ve výši jednoho milionu euro. A hovořilo se o tom, zdali bychom mohli jednat o jednom nebo dvou milionech. A já se ptám, zdali toto jsou dostatečné prostředky na to, abychom mohli provést jaksi dostatečné informační a osvětové kampaně o právech, která, na která mají jaksi právo všichni e, občané Evropské unie. To znamená, že eh, tady se musíme opravdu soustředit na toto téma, hlavně i z důvodu té hospodářské krize, ve které se nacházíme. Za druhé, rád bych věděla, co si myslíte o tom, jakou reakci, nebo co si myslíte o reakci evropských občanů na tuto iniciativu, kterou představujete. Dále, co se týče těch základních eh, práv o kterých se zde eh, hovoří. My jsme si tu laťku nastavili velmi vysoko, ale eh, ta slova se nevždy mění ve skutečnost. Existuje v podstatě právo na usazení nebo právo na práci ve všech členských státech, eh, právo svobodného pohybu, ale velmi mnoho z těchto práv není dodržováno ani eh, v naší zemi, v mé zemi hovoří se, nebo velmi často se tady hovoří o tom, že Evropská unie je velmi přísná s kandidátskými e, zeměmi, ale že by měla být přísná také na své členské státy. A já vám říkám, nejsme přísní ani vůči kandidátským zemím, ani vůči e, členským státům, protože když byste se podívali na ta kritéria týkající se plnění základních práv, tak byste viděli, že se nedodržují ani e, v jedněch státech. A já si myslím, že tady potřebujeme nějakou jasnou e, analýzu. To znamená podívat se ještě na to, jaké jsme si stanovili cíle a jakým způsobem byly plněny. A toto je třeba eh, zjistit opravdu co nejdříve, abychom věděli také, jakým způsobem spolupracovat dál a eh, o jakých tématech ještě potřebujeme debatovat. A je to třeba udělat takovým způsobem, aby tato témata nebyla ponechána na poslední poslední schůzi před Vánoci. My chceme, aby tato debata byla konstruktivní a abychom měli opravdu čas na to prostudovat si všechny návrhy a hovořit jaksi kvalifikovaně o těchto tématech. A ještě jedna věc. My si myslíme, že referenda jako taková nestačí. My potřebujeme opravdový systém, opravdový systém, který bohužel v tuto chvíli ještě vůbec nemáme. Paní místo předsedkyně, nyní je to tedy na vás, abyste odpověděla. Prosím, stručně to shrňte, pokud to lze. Já to zkusím, pane předsedo, za pět minut. Je pravda, že ten váš zájem je veliký a to portfolio je tak rozsáhlé a těch oblastí je velice mnoho. Jsou navzájem velice rozmanité a mají daleko sáhlé dopady. Takže já někdy na konci dne mám z toho hlavu úplně přeplněnou, protože musím přeskakovat během dne z jednoho tématu na druhé. A jediný způsob, jak to dělat, pane předsedo, je prostě zaměřit se na jedno jediné téma. Třeba na trestně právní problematiku, jindy na tu občanskoprávní, ale mít v tom všechno ochranu údajů, základní práva. Tam se v podstatě nikdy nemůžete dostat k jádru té věci, což asi chápete. Někteří z vás kladli otázku bezplatné právní pomoci, legal aid. Možná si budete pamatovat, že když já jsem předkládala směrnici o přístupu k obhájci, tak jsem vědomě vzala bezplatnou právní pomoc vynásený z toho, protože jsem věděla, že kdybych ji tam začlenila, tak by směrnice o právu na obhájce nikdy nevstoupila v platnost. Takže já jsem se tehdy politicky rozhodla obě věci oddělit u těch procesních práv, tam jsme pokročili rychle ku předu. A směrnici o právu na přístup k obhájci brzy dokončíme. A poté, v druhé polovině příštího roku, předložíme balíček, který se bude týkat prezumpce neviny, zvranitelných osob a právě bezplatné právní pomoci. Pokud v tomto parlamentu je ale někdo, kdo se domnívá, že právní pomoc v členských státech může být placena z evropského rozpočtu, tak se mílí. A to zásadně. Nemusím říkat tomuto parlamentu, jak probíhají diskuse o rozpočtu. My můžeme například tomuto procesu pomoci tak, že budeme školit eh, pracovníky z praxe v oblasti zákona, ale v žádném případě nemůžeme z evropských fondů platit bezplatnou právní pomoc. To zcela jistě není v moci evropského rozpočtu. Já bych samozřejmě byla ráda, kdyby tomu bylo naopak, ale situace je prostě taková. Je třeba to řešit na národní úrovni. Pokud jde o financování tlumočení, to by nemělo být tak eh, zásadní problém, ale jsou zde určité případy, kdy to bylo velmi problematické, tedy zajistit tlumočení a to zcela jistě nejsou nějak povzbudivé případy. Někteří kolegové se také ptali na úřad eh, Evropského žalobce EPPO, já jsem na slyšení velice jasně řekla, že připravím cestu pro úřad Evropského žalobce a že na konci svého mandátu předložím návrh na vytvoření tohoto úřadu. A to se již stalo, protože my jsme využili naše kapacity v oblasti trestně právní a začali jsme vlastně společně připravovat definice zločinů. Co to vlastně jsou zločiny proti finančním zájmům Evropské unie? A se svými kolegy, kteří jsou spolu zodpovědní za tuto otázku, na tom pracuji. Nyní rovněž zahajujeme práci na reformě Eurojustu. a k tomu vlastně ještě přiřazujeme toho veřejného žalobce. Tam ještě té práce bude třeba vykonat spousta. Ostatně, tak to si to jistě přeje i pan předseda tohoto výboru. Mým záměrem je soustředit se na boj proti zločinům, které mají dopady na finanční zájmy Evropské unie. To je takový první krok, protože nemůžeme tu loď naložit příliš, protože to bychom se nikam nedostali. Je třeba pracovat postupně. Máme definice, máme první směrnice trestní oblasti, a proto je tedy logické postupovat právě takto, tedy začít tím bojem proti poškozování finančních eh, zdrojů Evropské unie. Otázka CIA. Ta zde byla také několikrát zmíněna. Já jsem o tom, v tomto výboru již několikrát hovořila o tom, jaké jsou možnosti pro Evropskou komisi v této věci něco dělat a také o tom, co již komise udělala. Viděla jsem rezoluci Evropského parlamentu, vzala jsem ji na vědomí, napsala jsem členským státům, kterých se to týká. Některé na ten dopis ani neodpověděli, některé napsali, že to není moje věc že to není věc komise, mají pravdu. Podle stávajících smluv není stanoveno, že by Evropská komise mohla do toho zasahovat. My jsme se o to přesto pokusili. Takže vidíte, že členské státy by skutečně měly plnit své povinnosti podle Evropské charty lidských práv, protože mají své povinnosti a když se tím začne zabývat soud, kompetence zde má Rada Evropy a Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. A my s Radou Evropy v tomto pracujeme ruku v ruce. A já doufám, že jednou, tak jak to smlouva stanoví, bude Evropská unie signatářem úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Jak jsem řekla, práce za Evropskou komisi již byla ukončena. Většina členských států by chtěla, abychom postoupili rychleji ku předu, ale je zde minimálně jeden členský stát, který prostě se šlápl brzdu. Asi víte, který stát to je. A já se k tomu hned dostanu, protože pan Dav se mě zeptal, na ty optauty Spojeného království. Zda to působí problémy. Samozřejmě Spojené království má tuto možnost opt-outu, podobně jako ji mají všechny další členské státy. A Velká Británie se nebude účastnit práva na obhájce, nebude se účastnit eh, ani na dědictvích a bude to pouze na škodu evro- britským občanům, ale je to prostě britské rozhodnutí, rozhodnutí britské vlády, s tím nelze nic dělat. Smlouva stanoví tuto možnost, takže Britové to tak mohou udělat, pokud chtějí. Ten globální opt-out, který Británie oznámila, ale dosud nepředložila, to by znamenalo, že by vlastně se neúčastnili 130 legislativních návrhů a pravidel a poté, pokud by chtěli k něm přistoupit, tak by museli každý jednotlivý ten nástroj znovu vyjednávat. Vyjednávat o jeho opětovném přistoupení. A já jsem s britskou stranou hovořila o tom, že to by skutečně byl úkol pro brit, příští britskou vládu a bylo by to velice na škodu spravedlnosti a bezpečnosti britských občanů ale neměli bychom předjímat a uvidíme, jak to dopadne. Další otázka se týkala reformy smlouvy. Já plně souhlasím s panem Dafem, že by bylo skvělé, kdybychom ji mohli provést dříve. Já jsem se vždy domnívala, že bychom o tom měli diskutovat během volební kampaně v roce 2014 a zahájit ji s novou s novým složením komise na konci roku 2014. Ale neměli bychom to dělat jaksi nepřipraveně. A to je také jeden z důvodů, proč chceme mít nebo proč máme rok evropského občana, protože se chceme občanů zeptat, co vlastně od té budoucí unie chtějí. Chtějí federaci? Já o tom s občany diskutuji. Někteří občané zase řeknou, že federaci nechtějí, ale je třeba o tom vést dialog. Takže vy, až budete mít, eh, až povedete své volební kampaně, tak budete moci o tom s občany diskutovat a poté po volbách zde v parlamentu budeme zohledňovat preference jednotlivých politických stran. Ale je třeba, aby zde ta debata byla vedena a vhodná je na to právě ta volební kampaň. Ale samozřejmě souhlasím s tím, že čím dříve komise přijde se svými návrhy, tím dříve to bude, to bude připraveno. Více pravomocí pro komisi. To bylo další téma. Tím také reaguje na celou řadu položených otázek. Kodaňská kritéria. Máte úplnou pravdu. Máme nástroj pro ty země, které se chtějí připojit do Evropské unie. Tedy pro dvě země, které jsou dosud předmětem eh, pozorování, Rumunsko a Bulharsko, ale nemáme takovýto nástroj pro jiné členské státy. A vidíme, že v některých členských státech se ta situace skutečně nevyvíjí příliš dobře. A právě z tohoto důvodu jsem přepložila a nyní to bylo rovněž začleněno do evropského semestru. Tedy poprvé jsem tam začlenila tu srovnávací tabulku v oblasti spravedlnosti. A je úplný zázrak, vážení kolegové, že to do toho evropského semestru bylo začleněno, že to bylo schváleno. A nyní tedy poprvé v roce 2013 začneme analyzovat fungování systému spravedlnosti ve všech členských státech, nejen v některých. Na základě indikátorů, na jejich vypracování se podílí i zástupci Rady Evropy, společně připravujeme ty indikátory, ty ukazatele. A pokud chcete, pane předsedo, tak já můžu někdy přijít a pohovořit podrobněji o těchto indikátorech. Ale jsme zde teprve na začátku, učinili jsme takový první krok. Ale musím říct, že jsem velice frustrovaná tím, že mám velice málo možností a nástrojů na implementaci koreňských kritérií v členských státech. To je jedna z věcí, kterou bychom v té v rámci toho budoucího konventu měli změnit, až tam budeme diskutovat o reformě smlouvy. Já si omlouvám, já si tady potřebuju podívat ještě na ty další otázky. Kyberkriminalita. To je velkou prioritou naší digitální agendy. Zabývá se tím pan komisař Barni a paní komisařka Malastrémová, kteří pracují velice usilovně, aby tato otázka pokročila kupředu. A pan Kirkhope si možná bude pamatovat, že když já jsem byla komisařkou pro telekomunikace, tak jsem zorganizovala již tehdy konferenci o kyberkriminalitě. A tehdy mi členské státy velice jasně řekly, dejte od toho ruce pryč, my si toto budeme řešit sami. A o několik let později jsme zjistili, že tohle otázku si nikdo nemůže řešit pouze sám za sebe. Je to problém, který se týká nás všech a musíme se s ním utkat společně. Paní Jaroka, ta se ptala na tu směrnici týkající se ras, rasové problematiky. I tato otázka je na našem programu a budeme se zabývat implementací této směrnice také. To platí i pro romskou problematiku. Víte asi, že na základě národních akčních plánů pro Romy jsme zjistili, že hm, hodně toho je pouze na papíře, ale v realitě se to již neprojevuje. A proto jsme učinili dva kroky. Za prvé, vypracovali jsme seznam kontaktních míst pro romské otázky, pomocí kterých je třeba vyměňovat si osvědčené postupy a zkušenosti a také jsme vytvořili pilotní skupiny v jednotlivých členských státech, které by se měly zabývat eh, tím, jaké problémy je třeba řešit, eh, aby v otázkách vzdělávání, práce, zdravotní péče a bydlení šlo postoupit ku předu. A také je zde otázka tlaku vrstevníků. Takže příští rok my vydáme k tomuto všemu doporučení. A v tomto doporučení budou tedy zohledněny i ty romské otázky, tak kontaktní místa a pilotní skupiny. Pokud jde o rasismus, tak zde je třeba zabývat se implementací směrnice, která se zabývá rovnými právy pro všechny příslušníky všech ras. oběti. Jsou zde určitá pravidla, která vedou k tomu, že občané mají, získávají vyšší důvěru v evropské instituce. Problém ale je, že občané často nejsou o svých právech dostatečně informováni, což je mimochodem jeden z důvodů, proč máme rok evropských občanů. My jsme se občanů ptali a 70% z nich se vyjádřilo, že se cítí být Evropany, že vědí, že mají určitá práva, ale neznají ta práva. Takže ono nestačí vytvářet nová práva. Důležité je také o nich občany informovat. Protože tyto věci spolu navzájem souvisí. Rovněž je třeba na tom ještě zapracovat. Dále je zde iniciativa občanů, to je v rukou pana Savčoviče, opět eh, to pokračuje ku předu, ale důležité je, abyste o tomto diskutovali přímo s panem Savčovičem, pokud jde o tu iniciativu Evropanů kvóty. Ano. Nyní tedy po tom boji máme na stole návrh a klíčová bude v této souvislosti, respektive klíčový byl v této souvislosti přístup Evropského parlamentu, protože všechny politické skupiny lobovaly za tuto otázku a bez vaší podpory bych to skutečně neprotlačila. V radě je to dosud obtížné, ale je to již méně obtížné než před několika měsíci. V radě je to rozděleno na třetiny. Jedna třetina je pro, jedna třetina je proti a ta zbývající třetina neví takže bude ještě třeba prolobovat to u těch členů rady, kteří nejsou rozhodnuti. Někteří z nich totiž ani ten text nečetli. Často to je ten problém, že u takovýchto textů lidé si ani pořádně nepřečtou, co je příslušném dokumentu a hovoří pouze z ideologického hlediska. Někdy by to skutečně bylo užitečné, aby si politici ty texty nejprve přečetli. Já jsem také na té poslední radě doporučila ministrům, že by si měli ten text týkající se kvot přečíst a také, že by si měli přečíst ten text, který se týká přistoupení k Evropské úmluvě. To by některým ministrům také pomohlo seznámit se s těmi základními texty. Dále je zde ještě otázka, proč, eh, zda jsou tedy základní práva nějak ohrožována kvůli probíhající krizi. Ale celá řada věcí je ohrožována kvůli krizi. Například sociální zabezpečení, to je také základní právo a je určitým způsobem pod tlakem. Nebo péče o děti. Pokud se domníváme, že péče o děti je základním právem, je tam ta situace také napjatá. Obecně národní rozpočty jsou také ohroženy a v této souvislosti bude velice problematické protlačit radou i tu bezplatnou právní pomoc, a to právě z důvodů napjatých národních rozpočtů. Prostě po určitou dobu budeme muset čelit té situaci, že máme méně finančních prostředků na věci, které jsou poměrně zásadní. Ochrana údajů. Ano, chceme mít dobrou ochranu údajů, i když eh, zde je určité lobování. Například proti mě sedí pan Albrecht a další kolega. Všichni se mě ptají na lobování. Víte, že to lobování začalo ještě předtím, než byl vůbec nějaký text na stole. A oni se snaží, snažili mě přinutit, abych ten text tedy dala na stůl. Já jsem ho dala na stůl a nyní musíme navzdory lobování nadále v tom pokračovat. Máme zde tedy návrh na řízení a směrnici. A já to chci vše projednávat jako balíček. Na balíčku trvají i zpravodajové. A nechceme, aby někdo tento balíček eh, rozvázal, aby oddělil ty dva nástroje. Prostě mi to takto udělat. Nechceme, a doufáme, že s tím budou souhlasit i nadcházející předsednictví. Například irské předsednictví otázku ochrany údajů začlenilo na svůj pořad jako jednu z priorit. Rok občanů má rozpočet jenom jeden milion. Ano, tak tomu skutečně je. Já bych byla ráda, kdyby to bylo více peněz, ale my to provedeme i bez navýšení finančních prostředků. My jsme v těch regionech, kterých se to týká, i ve spolupráci se členy parlamentu zorganizovali ta první setkání na radnici a chci říci, že lidé jsou velice rádi, že konečně někdo mezi ně přijde, sedne si a poslouchá jejich názory. A z těch prvních eh, třech velkých setkání na letnici jsem si vzala to, že lidé nejsou agresivní, ale vděční. Jsou vděční, že politici mezi ně přijdou a poslouchají. Za druhé, mají celou řadu požadavků na více Evropy. A já jim vysvětluji, že to dělat nemůžu, protože to není ve smlouvě. A oni mi řeknou, tak změňte tu smlouvu. Pro občany je to samozřejmě jednoduché, prostě nám říkají, vyřešte ten problém. Oni nevědí, jak obtížné to je vydávat evropskou legislativu, jak obtížné je vypracovat novou smlouvu. Ale jejich požadavky na nás jsou skutečně velké a my bychom o tom diskutovat měli, protože toto se projeví ve volební kampani a tam bychom měli znát požadavky občanů a to, jak na ně budeme reagovat. A v tom budoucím roce, Evropském roku občanů, proto bude příležitost. Volný pohyb, jste pouze jedna informace. Jak jsem analyzovala směrnici o volném pohybu, protože tam byl problém s Francií, jak si budete pamatovat, šlo tam o romskou otázku, tak jsem si všimla, že 16 členských států řádně neuplatňuje směrnici o volném pohybu. Deset to již nyní dělá, šest jsem eh, předala Evropskému soudu. Děkuji, paní Redingová. Ano, ta diskuse byla skutečně velice dlouhá, téměř dvouhodinová takže si zde nemůže nyní nikdo stěžovat na to, že nejsme flexibilní, pokud jde o úpravu časového harmonogramu. My se skutečně snažíme zapracovat do pořadu jednání co nejvíce bodů a také vám dát prostor pro to, abyste se mohli vyjádřit. Chtěl bych tedy za nás všechny poděkovat paní komisařce Redingové, že mezi nás přišla. a že velice pečlivě reagovala na všechny položené otázky a že ukázala svou připravenost k další spolupráci. My samozřejmě budeme na to dávat pozor, zvláště já, jakožto zpravodaj za přeskum stokholmského programu. Přejeme vám tedy všechno nejlepší a pokud vím, tak také krásné Vánoce a šťastný nový rok.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 dnes, kdy pro většinu, neli pro všechny, tak pro většinu z nás je to poslední pracovní den v tomto roce eh, před vánočními prázdninami. Tedy děkujeme panu Príbemu, že je tady. Reinhard Príbe je tady, ano, děkujeme mu. A Děkujeme za prezentaci, kterou přednese na téma druhého společného přeskumu provádění dohody o programu sledování financování terorismu. Takže toto bylo rozdáno všem členům ze strany komise a pan Príbe nyní má 10 minut k tomu, aby eh, pokud možno prezentoval tuto eh, věc a pak bude diskuse. A pak další bod bude bod 14 Týká se změny nařízení Rady eh, o seznamu třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic výzum, jakož i seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Tady je eh, zpravodajem pan Agustin Díaz de Mera Gracia. To ovšem se konat nebude. Bylo to odloženo, protože pan Mera dnes nemohl přijet do Bruselu. Takže pak přejdeme k dalšímu bodu, což je bod 18. A když se nám to podaří, tak bychom vlastně mohli absolvovat takovou zkratku a skončit naše zasedání trochu dříve. Prosím, pan Príbe. Děkuji vám, pane předsedo, a dobré odpoledne vám všem. Já vám budu prezentovat eh, zprávu o druhém společném přeskumu provádění dohody o programu sledování financování terorismu. Je to program mezi EU a USA. Jak víte, první přeskum proběhl začátkem loňského roku. A na základě dvou eh, schůzí, které na toto téma proběhly, tak eh, z první společné zasedání v Hágu pro posazení otázek spojených s Europolem a druhé eh, zasedání 30. 31. října ve Washingtonu. Ostatně eh, jsme tam zažili to bouři Sandy. A teď už máte tedy zprávu v rukách od minulého týdne. Je to výsledek velice intenzivního dialogu s americkými orgány musíme říci, že si velice ceníme eh, přístupu z americké strany. Byla, byla strana americká byla velice dobře připravena a diskutovala s námi všechny věci, které jsme si přáli diskutovat. Jak jste pravděpodobně ve zprávě viděli, tak EU potvrdila eh, klíčově důležitou přidanou hodnotu tohoto programu sledování financování terorismu a současně, to je také důležité, EU má stále větší a větší výhody eh, z takových eh, společných sledování. Je tady určitý prostor ve zprávě, který se věnuje otázce reciprocity. Obzvlášť zajímavý příklad je případ Eh, informací, včetně eh, Europolu, které eh, také sledují cesty, které takové financování při přípravě útoku má. Dále také bych chtěl říci, že bylo možné v jednom státě zatknout osobu, která sledovala teroristické cíle. Program také eh, je dobře řízen díky celé řadě užitečných pozístek. Eh, doporučení předložená v březnu 2011 v první zprávě eh, byla do velké míry naplněna a my jsme také určitý čas věnovali jejich kontrole a tím jsme také zlepšili mm, naši dohodu. Došlo k dalším zlepšením zejména při ověřování eh, dohledu, eh, co jde vlastně za rámec toho, co požaduje dohoda. Otázka mazání eh, dat starších pěti let. To je ještě další otevřená otázka, kde ještě stále věci sledujeme. Vidíme, že jsou tady ještě určité deficity, které uznala americká strana. Budeme mít příležitost se k tomu vrátit, až bude probíhat společná eh, zpráva o hodnocení eh, v polovině roku 2013, tak jak to vyžaduje dohoda. A abych eh, se trošku podrobněji podíval na věc, aniž bych samozřejmě četl celou zprávu, tak ve zprávě vidíte, že jsme začali na straně 4, kde se probírají statistiky máme dost jasné eh, chápání věci o využívání údajů, zejména když jde o vyhledávání a také eh, došlo k poklesu eh, počtu vyhledávání, což možná také vyplývá z toho, že v těch prvních měsících došlo k takovému trošku zahlcení v těch začátcích také jsme se velice důkladně podívali na fungování takzvaného člán, mechanismu podle článku 4, to je eh, ověření e, žádostí eh, SWIFT. A také tady došlo k velkým zlepšením, jak vidíte ve zprávě, a to vzhledem k celé řadě faktorů. Jednak e, po původní fázi Eh, dohody eh, bylo eh, dále zkoumáno otázka postupu působem push a také jsme chtěli, aby žádost ze strany eh, eh, Spojených států byla podrobnější, jasnější, eh, konkrétnější a také tady bylo několik žádostí, které jsou samozřejmě důvěrné a v prvních měsících jsme postupovali tímto způsobem teď všichni členové eh, týmu jasně eh, uznávají velké zlepšení. Znamená to, a uvidíte to také v té části doporučení, že naším doporučením je pokračovat eh, o, v těchto ověřováních a to je tedy dobrá zpráva. Dále. Mm, byl tady úplně nový mechanismus, který měl vlastně takovou zaváděcí záběhovou část a A, my jsme si uvědomili, že eh, jak nám bylo připomenuto, je to věc, která tady už je několik let a my se na to budeme muset podívat ještě jednou, abychom lépe pokryli tento mechanismus. A další věc, která je také důležitá, a my jsme to také ve zprávě zdůraznili, že je teď eh, vlastně dobrá komplementarita mezi eh, společností a komisí Overseas a my se e, přesvědčujeme, že tady už je velké know-how a tato spolupráce po e, určitých e, počátečních problémech teď funguje velice dobře. Pokud jde o ochranu dat a bezpečnost dat, otázka přístupu, e, oprav a podobně. Tady je všecko v pořádku. My jsme byli překvapeni, že vlastně tady bylo jen velmi málo žádostí ze strany e, občanů, e, ať už ve Spojených státech či odinut. A také se tady zase ukázalo na té naší horké lince, že těch žádostí vlastně bylo velmi málo. A tady samozřejmě z evidentních eh, eh, sobeckých zájmů byla otázka eh, sankcí proti Iránu, takže tady byly dotazy na tento mechanismus a opět můžeme říci, že nebyly zase tak příliš široce používány. Strana 12 zprávy. Tady podle mého názoru velmi důležitá pasáž, která se týká ustanovení dohody týkající se reciprocity. A e, také e, otázka o e, využívání údajů v EFTP. A my jsme konstatovali, že se věci vyvíjejí. Žádost členských států k článku 10 tady je v tomto kontextu trošku určitá obtíž protože tyto dotazy jsou buď posílány přes Europol, a to, se, to je ve statistikách v příloze eh, A, nebo jsou posílány od orgánů členských států přímo a tady to mohou být buď policejní složky, donucovací složky nebo spravodajské služby. A eh, my eh, zkontrolujeme tato čísla spolu s členskými státy a by také mohl být určitý deficit eh, eh, ze strany eh, členských států, které nám neposkytují vždy úplně přesná čísla. To uvidíte také v doporučení, že tam tuto otázku řešíme. Já se omlouvám, já bych se ještě musel vrátit k jednomu aspektu ochrany dat. To jsem přeskočil. A to je mazání údajů. Jistě si uvědomujete, že v červenci tohoto eh, roku staré údaje starší pěti let měly být vymazány a to skutečně proběhlo. A my jsme dost podrobně eh, vysvětlovali americkým orgánům, že z technických důvodů eh, prostě to mazání nemůže probíhat každý den, že to bude probíhat jen k určitým datům. A my jsme si uvědomili, že to skutečně tak je způsob. Tak, jak to dělají, eh, není, není úplně přesný, protože původně eh, znamenalo vždycky opětovné mazání k danému eh, datu, ale jak vidíte ve zprávě, Toto proběhlo po tom přeskumu a to jen dokazuje, že se, přístup, že se systém může změnit, což sledujeme velice podrobně. A konečně bod 2.1.7 e, na straně 14. Zpráva jasně říká, jak důležitý je tento nástroj, jak to za, jak, za, za jak důležitý nástroj to považují americké orgány, i bezpečnostní orgány. A e, my jsme vedli diskuse o tom, jak e, můžeme dále zlepšit transparentnost tohoto mechanismu. E, tady je obava amerických orgánů, abychom nepodstoupili žádné riziko, to je pochopitelné a také tady eh, zpráva říká, že je třeba vyvinout ještě určité úsilí pro větší otevřenost ve vysvětlení, jak tento mechanismus funguje a jaká je jeho přidaná eh, hodnota. Konečně na stránkách 15.16 nacházíte určité úvahy o tom eh, procesu přeskumu, který je velmi úležitý a Mm, ono se to vlastně vyvinulo v jakýsi permanentní problém. Není to, že každého roka půl se sejdeme eh, na všech úrovních, na úrovni komise, technické úrovni, úrovni vyšších eh, úředníků, se vlastně neustále tyto problémy sledují a řeší možná je eh, místy trošku zmatené, jak by se postup přeskumu měl eh, vázat k dalším iniciativám kontroly. Komise tady pro eh, efektivní uplatňování této dohody zdůrazňuje, že dohoda říká, že mechanismus pro oficiální sledování je právě tento proces a najdete tam zase určitá doporučení na stránce 16. Všechna doporučení Eh, jsou na konci zprávy a já bych eh, na závěr ještě vás upozornil na přílohy. Eh, to podobně jako v poslední zprávě je tady velmi dlouhá příloha jedna, kde je podrobná odpověď amerických orgánů na 42 otázek, které jsme s nimi řešili a také návrhy odpovědí jsme společně probrali dalo by se namítnout, že tady tato strana 19 až 34 eh, je vlastně důležitější než celá zpráva, protože to obsahuje velmi mnoho podrobných informací. To by mělo možná být opravdu nazíráno jako velice důležité doplnění zprávy. Pak je tady příloha 3 a statistiky, o kterých jsem právě hovořil, a pak, eh, myslím, také eh, žádost některých členů tohoto výboru. Diskutovali jsme eh, některé případy, kde bych mohl uvést příklady, jak bylo FTP použito a jak to bylo americkými orgány považováno za užitečné. A jak dál, to by vás také mohlo zajímat. Jsou tady pro nás dvě, dva termíny podle eh, článku 6 dohody. Eh, komise a další partneři připraví společnou zprávu o uplatňování FTP eh, nejpozději do tří let po vstupu v platnost dohody. To znamená, před 1. srpnem příštího roku vypracujeme tuto společnou zprávu. A ke stejnému datu komise bude prezentovat zprávu o pokroku e, při vyvíjení ekvivalentního systému e, tak, jak nás tomu vyzývá rozhodnutí rady, která bude schvalovat, nebo která schválila tuto dohodu. My jsme se s americkými orgány dohodli, že příští přeskum podle článku 13 dohody proběhne v roce 2014. Děkuji. Děkuji. Začneme tedy... Promiň, já jsem tě vypla. Takže pustíme se do diskuse. Prosím, pan Alvaro. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu Príbemu za to, že si našel čas na to, aby tady hovořil o tak eh, složitém a komplikovaném tématu tady v Evropském parlamentu. Eh, já jsem si jistý, že vy se ubíráte tím správným směrem. Nicméně, když se na tu zprávu podívám, tak mám pořád ještě několik otázek. Eh, myslím si, že se tady explicitně hovoří o tom, kde jsou tedy ty deficity, kde se nachází. Eh, hovoří se tedy trošičku o té pětileté lhůtě pro vymazání eh, údajů a tak dále. A vy jste také ještě zmínil jiné oblasti, které jsou trošičku problematické. Ale když se na to, jak se podíváte, tak aniž bych chtěl jak si být nespravedlivý, tak si myslím, že je tady ještě spousta otevřených otázek, které byly otevřené i v té předcházející zprávě. Já se budu snažit hovořit velmi krátce a všechno to eh, schrnu a poté ještě řeknu ty nejdůležitější věci. Co se týče článku 4, a e, v podstatě zacházení e, s údaji. To znamená, že jakým způsobem by mělo být zacházeno s údaji a jak mají být zpracovány. O tom se tedy v tom, hovoří v tom článku 4 ale eh, bohužel k většině údajů v podstatě ani vůbec není eh, žádný eh, přístup. To znamená, že nemůže ani docházet k tomuto zpracování nebo používání tak, jak o tom tady hovoříte. Nic to samozřejmě ale nemění také na té skutečnosti, že spousta z těchto údajů nakonec nějakým způsobem převedena nebo přenesena byla. Podle článku 13 tady se vlastně přesně definuje, o jaké údaje by mělo jít. Ale z té zprávy nevíme, kolik údajů a jaké údaje vůbec již eh, tímto postupem prošly. Dále, co se týče článku 15 eh, víme, že americké eh, úřady již o tom hovořily, ale když se v podstatě obra- obracíte přímo na ministerstvo financí eh, ve Spojených státech, tak se eh, možná ani nemusíte jak se, jak se divit, že nedostanete ty, ty odpovědi, které byste chtěli. A paní Redingová o tom již velmi eh, jasně hovořila. A všichni víme, že je to velmi složité. A já si myslím, že my bychom měli pokračovat v našich snahách podstatě mít, zajistit přístup eh, k finančním transakcím, které by mohly být pro nás eh, důležité. Místo toho, abychom tady hovořili o údajích, které třeba vůbec nepotřebujete. To znamená, že opravdu potřebujeme zajistit, aby se tady hovořilo o těch údajích, které potřebujeme. A já, já se omlouvám, já jsem právě zjistil, že e, není tlumočení. Sollte so sein, wenn ich rede. Já teď eh, nevím, jestli to byl můj mikrofon. No, my phone, then it would go brrr. Ne, ne, <laughs> víte, kdyby to byl můj telefon, tak by to určitě dělalo br, br, br, takže asi můj mikrofon to nebyl, ani můj telefon. Mm, Dobrá, teď to vypadá, že už je to v pořádku, takže pokud by to mělo dále způsobovat nějaké problémy, tak mi dejte vědět. Na závěr ještě dvě nebo tři věci vlastně. Otázka potřeby a efektivity. Určitě bychom tady o tom mohli eh, dlouho hovořit, závisí na tom, záleží na tom, z jaké z perspektivy se na to díváte, eh, jakou eh, práci jakoby v podstatě vykonáváte. Možná i, že z pohledu proporcionality by to vypadalo trošičku jinak. Když se podíváme na stránku 24, tak vlastně tady hovoříme o těch 57 takzvaných jaksi lead směrech. A tady eh, v podstatě je to vlastně velmi nízké číslo a já se ptám, zdali se to vůbec vyplatí. Eh, ještě dvě eh, věci. Takže v první řadě já jsem byl rád, že jste řekl, že v srpnu dostaneme tedy tu závěrečnou zprávu a budeme vědět, jak bude fungovat celý ten mechanismus extrakce. Uh, a jak to ale bude souviset s tím, co říkala paní komisařka? To znamená v souvislosti s tím, že ty obce nebo ty alternativy, ty tři alternativy už nebudou fungovat tak, jak fungovaly. Protože to přece byl základní důvod, eh, proč Evropský parlament vlastně s touto dohodou souhlasil, protože to, byl zcela, to byla zcela zásadní součást té dohody. To znamená, že my jsme chtěli zajistit ochranu těch údajů. A teď v podstatě nechceme, aby došlo k tomu, že bychom zjistili, že to všechno byly jen plané sliby, které nebudou eh, vyplněny. A eh, já doufám tedy, že ten systém bude fungovat dál tak, jak eh, to slibovala rada. A chci říci, že vlastně všechny, eh, že tady hovoříme o spolurozhodovacích procesech a my jsme jednou ze součástí tohoto spolurozhodovacího procesu a tak by to také mělo fungovat. Takže to je pro mě zcela zásadní eh, bod a já bych eh, chtěl říci, že pokud by ta dohoda neměla být aplikována tak, jak jsme se dohodli, tak by v podstatě dlouhodobě ji nikdo nepotřeboval. A uvidíme tedy, jak bude vypadat ta závěrečná zpráva v srpnu a já bych v tuto chvíli chtěl vyzvat všechny své kolegy ze všech politických praxí, aby se zamysleli nad tím, jak budeme postupovat eh, ve chvíli, kdy zjistíme na základě té závěrečné zprávy, že ty sliby nebyly splněny. To znamená, že zdali budeme tedy uvažovat o nějakém o nějakém možném eh, zrušení této dohody, tak abych nedocházelo nějakému mm, jaksi masivnímu eh, převádění nebo přenosu údajů, eh, kterému jsme se právě my tady v Evropském parlamentu chtěli vyhnout. Děkuji. Děkuji. Pane Alvaro, paní Matie. Děkuji, pane předsedo mezi tou zprávou z roku 2011 a tou, kterou máme před sebou, vidíme, je určitý rozdíl, vidíme určitý pokrok, například ta první doporučení z roku 2011 byla aplikována, například je zde revize těch žádostí a dále. Pokroky v ochraně údajů, to je samozřejmě třeba uznat. Já chápu to, co říká pan Alvaro, ale také je třeba vidět ten pokrok od roku 2011. Také Europol učinil určité kroky a Europol se tedy eh, snaží těmu, tomu společnému orgánu prostřednictvím té společné pracovní skupiny informovat o dosažené, dosažených krocích a je zde eh, reformovaný eh, postup, pokud jde o to ověřování. My jsme vlastně určili Europol jako instituci, která bude předávat tyto informace. Evropský parlament to tak chtěl. A je tedy třeba, aby chom eh, vyčkali té lhuty, kterou jsme pro Europol stanovili. Víme, že při celé řadě příležitostí byl Europol velice užitečný, například na londýnských olympijských hrách a nezapomínejme na to, že zajištění bezpečnosti občanů patří mezi základní práva. To bych zde chtěla připomenout a tato dohoda je velice důležitá, protože některé členské státy často žádají po Spojených státech, aby oni jim poskytli nějaké informace. Uh, a já si myslím, že ty postupy by měly být eh, ještě transparentnější, ještě přesnější, ale domnívám se, že i my bychom z této dohody měli co nejdéle těžit, protože tato dohoda I když samozřejmě celá řada procesů tam, celou řadu procesů tam lze ještě zlepšit, ale pokud se rozhodneme ji neprodlužovat, tak bychom si předtím měli uvědomit, že skutečně jsme z ní těžili poměrně hodně pro uh, zajištění bezpečnosti evropských občanů. Paní Siebel. Děkuji, pane předsedo. Já mám jednu zcela zásadní připomínku. Bylo by velmi důležité a dobré, kdyby se nám podařilo tady nějakým způsobem do toho zapracovat i tajné dokumenty. Protože, nebo v podstatě definovat, které dokumenty budou utajněny nebo ne, protože v tuto chvíli dochází k tomu, že nemáme přístup k dokumentům, které jsou považovány za tajné, ale přitom by neměly být tajné a měli bychom je mít eh, k dispozici. Myslím si, že bychom tedy měli opravdu udělat eh, nějakou analýzu těch eh, dokumentů, které v tuto chvíli jsou považovány za tajné v německém spolkovém sněmu je to v podstatě eh, jednoduché, nebo ten mechanismus už je určitým způsobem eh, nastaven. Já si myslím, že je opravdu neuvěřitelné, že i u toho i, že i u této druhé zprávy musíme vycházet z toho, že ten systém nefunguje tak, jak má. Já tady čtu o tom, že v podstatě ten, ta dohoda již eh, jaksi eh, splňuje ty cíle uspokojivým způsobem, ale uspokojivý způsob není dostatečný my jsme přece už v první zprávě četli o těch problémech a nedostatcích. A i v tuto chvíli tedy z té zprávy vyplývá, že těch nedostatků je velmi mnoho. I co se týče spolupráce s Europolem a se Spojenými státy, hovoří se tady o zlepšené spolupráci. Zlepšené to znamená, že je pouze zlepšená, vylepšená a ještě není dokonalá. Když se podívám tedy na to overseas, tak a na přeskum, krokům ze strany komise, tak vidím, že komise si myslí, že je to tedy eh, mechanismus, který už je dobře aplikován, ale vychází to jaksi z víry komisi, že si myslí, anebo se to zakládá na nějakých faktech. Co se týče těch lhůt, tak já nevím, proč tady ještě neustále ustupujeme. Dále, co se týče té extrakce údajů na e, evropském území. Já mám občas takový pocit, že je to jako německá eh, debata o, veřejných, eh, o stavbě veřejných budov. To znamená, že ve chvíli, kdy se tedy rozhodne, že se něco postaví, tak se udělá nějaký rozpočtový výhled, potom se začne stavět a ten rozpočet neustále stoupá, stoupá a stoupá. A teď tady v podstatě došlo k tomu, že evropské státy řekly, že ano, že bude, nebo že by mělo docházet k extrakcím údajů, ale v podstatě eh, si zároveň řeknou, no když tomu nedojde, no tak si stejně nikdo nebude stěžovat, no a když se nebude někdo stěžovat, tak to v podstatě nějak zapadne. A já se ptám, zdali opravdu chceme, aby to takovým způsobem fungovalo. Já si myslím, že takové chování ze strany členských států není správné. Paní Intveld? Ano, děkuji, pane předsedo. Já se mohu pouze připojit k tomu, co zde řekl pan Alvaro a paní Sipel. Je to vždy trošičku zvláštní debata, protože my ve skutečnosti vlastně nevíme, o čem přesně hovoříme. Nemáme ten potřebný vhled. Já pouze vím, že existují určité nesrovnalosti mezi touto zprávou a tím třístránkovým rezimé, ale dokud nebudeme mít přístup k úplné zprávě, tak prostě to nebudeme přesně vědět, o co jde. Možná, že ty nesrovnalosti lze vysvětlit na základě toho učiněného pokroku, ale možná ne. Nevíme to prostě. A podle článku 218 smlouvy my máme právo schvalovat mezinárodní dohody, ale v podstatě to znamená, že my to jenom podepíšeme. A tím to končí. Já se domnívám, že to, co jsme si říkali, abychom se ujistili, i když se nám tato dohoda příliš nelíbila, říkali jsme si, že to budeme pečlivě monitorovat, tak zde žádné pečlivé monitorování vůbec není. Všechno je to velice rozmazané. A možná, že ta dohoda vůbec není řádně uplatňována. Možná, že ano, ale nemůžeme to zjistit. Jak řekli i paní, paní Sipel, i pan Alvaro, tak i já velice neochotně s tímto souhlasím. A to pouze proto, že komise nám přislíbila, že do roka ten systém pro extrak- extrakci údajů bude fungovat. Ale já si pořád říkám, v čem je problém. Vždyť tam jde jenom o určitý software. Tak proč to všechno trvá tak rychle? Proč prostě nemáme nějaký jednoduchý systém na extrakci údajů? Proč místo toho neustále dostáváme nějaké mlhavé návrhy pro obdobný program sledování financování terorismu. My jsme chtěli mít systém pro extrakci údajů. Zde se do nekonečna e, vychvaluje systém FTP, tak proč ho ale nemáme? A ještě jedna otázka na závěr. Ve Spojených státech existuje další databáze TIDE, TIDE a tam se ty instrukce, pokud jsem to správně pochopila, nyní změnily a ta databáze obsahuje údaje asi polov, půl milionu jednotlivců, o kterých je možno se oprávněně domnívat, respektive o to, že ty jejich záznamy obsahují nějaké teroristické informace, ale ti občané nebyli v žádném případě nějak oficiálně obviněni, nejsou z ničeho, obviněni, nejsou z ničeho podezříváni. Ta databáze se tady týká amerických občanů a podle mého, mé zkušenosti američané nepřistupují lépe k evropským občanům ve srovnání s svými vlastními občany a já bych proto vůbec nebyla překvapená, kdyby ta databáze obsahovala i údaje o evropských občanech, tedy neamerických občanech, například občanech EU. Pan Albrecht? Děkuji, pane předsedo. Já se nebudu, nebudu opakovat to, co již bylo řečeno, ale ještě pár konkrétních připomínek k této zprávě bych měl. Hovoří se tady mimo jiné o tom, že Europol od července 2011 nepředložil žádné požadavky. A od té doby vlastně bylo vše povoleno. Všechny žádosti byly povoleny pro mě to zní v podstatě jako kapitulace. To znamená, že jsme kapitulovali před systémem, který nikdy nefungoval a nefunguje. To znamená, že tady nemůže dojít vůbec k žádnému přeskumu. Přeskumu toho, zdali tedy ta žádost je v souvislosti s tou dohodou nebo ne, zdali tady existuje soulad s evropským právem či ne. A ty eh, vlastně žádosti jsou formulovány tak, vlastně, že všechny ty informace, které proudily předtím, tak proudí i nadále jenom celé ty žádosti nebo požadavky jsou vlastně formulovány tak vágně, aby si je mohl každý vyložit tak, jak chce. To znamená, že vůbec není jasné, eh, k přenosu jakých údajů dochází. V podstatě já to, mm, tomu rozumím tak, že se předávají všechny údaje, tak jako tomu bylo v minulosti, to opravdu nelze vyloučit. A podle mě tady máme tuto uh, skutečnost, že vlastně americké úřady říkají, že tyto údaje nelze v podstatě vymazat vícekrát jak jednou za rok a z toho si myslím, že jasně vyplývá, že vlastně stanovení eh, dohody opravdu nejsou dodržována a eh, přece všichni víme, že v té dohodě stojí, že ty údaje musí být vymazány okamžitě. A ještě tak mezi řádky, když to čtu, tak ta dohoda v podstatě tak, jak je uskutečňována ve skutečnosti, je v podstatě pouze důkazem toho, o čem jsme věděli už v minulosti. Je to v podstatě daleko horší, než jsme si mysleli. To znamená, že vůbec nedochá, nedošlo k žádné změně. To znamená, že dochází k tomu, k čemu docházelo v minulosti, ale teď ještě v podstatě v úvozovkách s naším e, souhlasem nebo bez úvozovek. E, to znamená, my jsme přece v našem usnesení eh, v minulosti eh, říkali, že chceme zajistit v podstatě dodržování ochrany osobních údajů eh, i Německý ústavní soud i Evropský soud pro základní lidská práva v podstatě již stanovili, že že v podstatě ukládání osobních údajů na dobu neurčitou není legální. To znamená, že v tuto chvíli už jsme v situaci, kdy dochází eh, k věcem, které nejsou legální, jsou v rozporu eh, s těmito rozsudky i s eh, evropským právem. Já jsem vlastně s tou dohodou ani nikdy nesouhlasil, ale v podstatě získala souhlas Evropského parlamentu. A v tuto chvíli v podstatě hovoříme o nějakém systému extrakce, aniž bychom hovořili o nějakém systému dohledu a kontroly, tak já si myslím, že to nemůže vést k ničemu jinému, než k tomu, že ta smlouva bude při dalším přeskumu nebo co nejdříve vlastně zrušena. A já v podstatě v tuto chvíli už vyzývám k tomu, aby se začal legální postup, který tuto dohodu ukončí. Pane Príbe, nyní můžete odpovědět. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já zde nejsem proto, abych TFTP bránil, ale abych předložil zprávu, kterou jsme se snažili připravit velice objektivně a myslím, že se nám to podařilo. A jsme připraveni poskytnout podrobné informace, nechceme nic skrývat. A skutečně tady nejde o žádnou legraci, to je velice obtížná, náročná práce, kterou spousta lidí po tři měsíce prováděla. Zde se nejedná o tom, že ta dohoda bude v budoucnosti pokračovat či nikoli, ale my jsme se snažili předložit všechny dostupné informace, nechtěl jsem nic zatajovat zda dohoda funguje či nikoli. My tam hovoříme o tom, že funguje na velice uspokojivé úrovni, very satisfactory. Kdybychom tam toho řekli více, kdyby to bylo silnější, tak bychom asi byli obvinováni z toho, že zastáváme nějaké americké zájmy. Takže uspokojivý a velmi uspokojivý, v tom je trošku rozdíl. My se domníváme, že dohoda funguje dobře. Samozřejmě určité nedostatky zde existují. Jedním z nich je současný systém vymazávání údajů. V současnosti zde tedy není povinnost eh, vymazávat údaje každý den nebo každý, každým okamžikem. Ta nejzasší lhůta je, že mají být vymazány do pěti let po jejich získání. Takže pokud ty údaje nejsou vymazávány průběžně, ale po určitých krocích, například jednou za rok nebo za dva roky, tak je třeba nalézt takový systém, který by zajistil, že žádný údaj nebude udržová, uchováván déle než pět let. Ten stávající systém tam v podstatě je nyní ten návrh, že by se ty údaje měly vymazávat eh, každý rok, což je však v rozporu s článkem 6, 3 a 4 a to bylo včas eh, zjištěno a na základě toho přeskumu se rozhodlo o opravě, takže ty přeskumy, ty kontroly mají určitý význam. Dále otázka článku 4, mechanizmy ověřování, verifikace. Tam je to v podstatě špatně. Zde bylo potvrzeno, že je, jsou vyžadovány veškeré údaje a ty informace, které se eh, objevily byly mylné, což potvrdili všichni účastníci toho přeskumného týmu za Evropskou unii a také je třeba nadále zajistit, aby již na tiskových konferencích nebo ve veřejném prostoru nedocházelo k takto milnému informování veřejnosti. Takže tam skutečně došlo k chybě, která pravděpodobně vyplývá z nedostatečné koordinace na straně mechanismu, kdo kdy má co vymazávat. I Europol se rozhodl provádět to samé komisi se toto nelíbí. My jsme několik hodin diskutovali ve Washingtonu o tomto přeskumu. Diskutovali jsme o tom, jak fungují mechanismy v Europolu a do jaké míry by do toho měl být, bylo být zapojeno GSP. A pro mne bylo velice si trapné, že vlastně dva členové Europolu jsou zároveň e, členy toho přeskumného týmu a že by vlastně měli kontrolovat sami sebe. A k tomu jmenování těchto členů dochází na základě článku 29 ze strany Evropské komise. Nicméně je asi důležité se nad tímto postupem zamyslet protože v řadě zemí bychom toto nazvali střed eh, zájmu. Dále, já jsem velice pozorně poslouchal to, co říkal pan Alvaro. V té zprávě se hovoří o tom, že probíhají diskuse mezi orgány pro ochranu údajů, výborem článku podle 29 a americkými orgány, pokud jde o jednotný postup, eh, kterým by abychom se vyhnuli jakýmkoliv nedorozuměním a pokud já si na to dobře pamatuji, tak před dvěma lety ten mechanismus předávání žádostí prostřednictvím těch národních údajů právě úřady na ochranu údajů si velice silně vyžádali. Pokud eh, potřebují nějakou odbornou přípravu, pokud jde pokud jde o TFTP, tak já jsem připraven něco v tom udělat. Ten postup je pro ně jistě velice neobvyklý. A my jsme měli pouze jeden problém, že americké úřady požádali o příliš mnoho údajů Pokud jde o ten evropský mechanismus, tak pane předsedo, my se držíme svých závazků. Nechci opakovat to, co říkala paní komisařka Malstrémová v parlamentu a co já jsem také před několika týdny říkal v tomto výboru. Po rok po vstupu v platnost eh, předkládáme hodnotící zprávu a v dohodě je rovněž doložka, která hovoří o tom, já to řeknu německy množné za, možné zavedení srovnatelného evropského mechanismu. A my tedy v současnosti provádíme hodnocení dopadu, které bude na začátku příštího roku dokončeno a poté máme tří, trou, tříletou lhůtu, abychom eh, zhodnotili, zda tedy takovýto systém bude v budoucnosti fungovat či nikoli. Dále, pokud jde o ten mechanismus dohlížitelů, overseers, zde nevím, zde se hovoří o tom, že se opíráme o fakta a domníváme se, že tento mechanismus dohlížitelů nebo kontroly funguje v současnosti dobře. Je to na straně 8 té zprávy. A ještě zde padly další otázky. Myslím si, že to bylo k článku 4a. To jsem již ale zmínil, pane předsedo, protože jsem se vyjádřil ke všem otázkám. Ještě k tomu článku, který se objevil v novinách. Já vám děkuji za to, že jste nám to zaslali. Já jsem o tom nevěděl. Já si eh, zvyk říkám, že se mi zde kladou poměrně neobvyklé otázky. Jednou to bylo o přístupu k databázím. Nyní se mě ptáte na článek ve Wall Street Journal. My jsme okamžitě požádali americké, americké úřady o to, aby se zabývali tímto případem a já jsem tedy dnes v jednu hodinu obdržel uh, informace o tom, že tento program je tedy osvědčeným programem a jak potvrdili i zprávy komise, zůstávají v platnosti všechny závazky z roku 2010, včetně programu sledování financování terorismu, který není propojen s dalšími databázemi a nelze z něj nic kopírovat s výjimkou určitých eh, krajních eh, případů, kdy je třeba data zachránit. A rovněž je zaručeno, že veškeré, veškerá prohledávání databází jsou podrobena odpovídající kontrole, včetně dohlížitelů ze strany Evropské unie. Zásadní je tedy to, že tento systém nemá žádné propojení k nějakým dalším systémům. To je v podstatě také to, o co šlo v tom publikovaném článku. Americká strana nám to nyní říká zcela jasně. A ještě jednou tedy děkuji za informaci o tom článku. Děkuji, pane B, my jsme ve velké míře překročili dobu plánovanou na tento bod pořadu jednání a v podstatě si tedy ten den nějak neskrátíme. A nyní tedy ten poslední bod. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit stručně. Já jsem možná nepochopila jednu věc, ale myslím si, že pan Príbe řekl, že bohužel, eh, že se tady hovořilo o tom, že těch, ten transfer údajů, že veškeré ty informace o tom jsou milné. A vy jste řekl, že z tohoto důvodu jste se rozhodl zprávu JSB nezveřejňovat, protože jste nechtěl nějak zavádějícím způsobem informovat veřejnost. A nám Europol řekl, že důvod pro nezveřejnění té zprávy je to, že si to američané vyžádali, což je stejně špatný důvod. A zdá se, že existují určité rozpory mezi ESB a Evropskou komisí. A také jste říkal, že v tom týmu jsou lidé, kteří vlastně mají střed zájmů a to je podle mě velice závažné obvinění a já bych ráda se o tom dozvěděla něco více. Nemusí to být nutně nyní, ale zažádala bych o to, aby to bylo písemně. Ano, pane Príbe, to by bylo velice dobré, kdybyste nám pomohl toto vyjasnit. Ano, odpověď na vaši první otázku je ano, některé informace v tom tiskovém prohlášení byly prostě špatné. My jsme to vyjasnili v tom přeskumu a všichni se na tom shodli. A asi, si, asi stárnu a nepamatuji si, co jsem řekl před dvěma minutami, ale nepamatuji si, že bych říkal cokoliv o zprávě JSB a zda by měla být nějak revidována. Vůbec si nepamatuju, že bych něco takového říkal. Ale samozřejmě sdílím názor, který vyjádřil i Europol, že v té druhé přeskumné zprávě, která už zase nyní neplatí, protože máme třetí přeskumnou zprávu a že to tedy obsahuje specifické údaje, které americká strana poskytla s tím, že nechce, aby, od výslo- aby bez výslovného souhlasu amerických orgánů byly tyto údaje zveřejňovány. Ještě něco? Já myslím, že to je, alespoň z mého pohledu, jednoduché. V rámci té dohody existují určité úkoly, jednak žádost o verifikaci ze strany amerických údajů, zpracování amerických žádostí v rámci doložky o vzájemnosti a způsob, jakým je Europol kontrolován svým dozorovým orgánem a my jsme řekli hned na začátku americké straně, že pokud tento úkol bude na Europolu, tak Europol podléhá určité kontrole, správní rady a tak dále, ale o tomto tématu se s americkou stranou poměrně dlouze diskutovalo. A bohužel na, Ameri- na evropské straně v tom přeskumném týmu. Tam bohužel jsou dva členové, kteří jsou zároveň členem Europolu, který je tedy také podrobován té kontrole. Takže tam je poměrně jasný střed zájmů, ale já nejsem expertem na tuto problematiku. Já nejsem z OLAFu, ale domnívám se, že by to skutečně mohl být střed zájmů. Děkuji, takže to do dnešek bude. Děkuji vám všem, že, děkuji vám všem, že jste tady byli a vyslechli tuto zprávu o e, dohledu v této citlivé otázce. Podobně jako dříve s komisarskou Redingovou, když to dovolíte, tak e, bychom e, vám rádi popřáli vše nejlepší do, na Vánoce. Now move on. As... Tak a teď eh, máme ještě bod. Uh, od pana Demery, který byl přeložen, odložen, tak se dostáváme k bodu 18. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a radě. Druhá poletní zpráva o fungování šengenského prostoru za období od 1. května 2012 do 31. října 2012. Eh, komise zveřejňuje dvakrát ročně takovou zprávu o fungování šengenského prostoru a teď máme možnost eh, diskuse na toto téma. Takže stru... paní eh, Belinda Pike nám přednese stručnou prezentaci, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. To je velmi příjemné být tady opět eh, s vámi pro druhou zprávu. Já jsem tady byla už před letními prázdninami s první zprávou. Jak víte, komise považuje za velmi důležité, že parlament a rada eh, mají možnost pravidelně eh, být informováni o fungování šengenského prostoru. Eh, zaznamenat eh, vždy vývoj za posledních šest měsíců a vyjádřit určité politické směry pro fungování šengenského prostoru. 6. Eh, prosince to bylo diskutováno na Radě ministrů a já rychle schrnu některé klíčové body. Otázka vnějších hranic, pak otázka vnitřních hranic, rozšiřování a pak víza. Za prvé vnější hranice. Tlak je tady velice velký stále na vnějších hranicích, zejména jsou horká místa na turecko-řecké hranici a myslím, že příjemné je říci, že je tady vyšší úsilí řeckých orgánů pro kontrolu hranic a pro snížení nelegál, počtu nelegálních přechodů hranice. Situace v Sýrii samozřejmě zůstává velmi znepokojivá. Kromě humanitární pomoci komise rozvíjí také programy eh, ochrany v sousedních zemích, kde jsou syrští uprchlíci eh, jde o to, aby eh, jejich pobyt eh, byl regularizován a nebyli nelegálními eh, přistěhovalci. Dále je tady také otázka samozřejmě tlaku v středozemním moři a Tady vítáme, jak pokročila jednání o návrhu na vytvoření eh, Euroser, což je systém, který má eh, zachránit životy na moři. Jak víte, Evropský soudní dvůr zrušil rozhodnutí rady, eh, které mělo pravidla pro Frontexové operace na moři. Eh, je důležité, abychom měli společný soubor pravidel pro takové operace. Eh, soud eh, přijal, že tedy až do nového rozhodnutí bude stále ještě platit staré rozhodnutí a komise chce předložit začátkem roku 2014 nový návrh rozhodnutí rady. A teď stručně k vnitřním hranicím. Dostáváme stížnosti od občanů, že dochází stále k určitým kontrolám a překážkám při překračování vnitřních hranic bereme to velmi vážně, zdá se, že počet stížností je víceméně stabilní a tady zůstáváme velmi bdělí a ostražití eh, u všech takových oznámení, které ohlasují jakési kontroly na vnitřních hranicích či překážky na překročení vnitřní hranice. Jak víte, za určitých podmínek členské státy mají možnost dočasně zavést kontroly na vnitřní hranici a jak jsme to vysvětlili, tři členské státy takovou možnost měly za posledních šest měsíců. Španělsko, Polsko eh, a pak tady bylo ještě jedno oznámení z Norska o dočasném zavedení kontrol na hranicích vzhledem k předávání Nobelovy ceny. Dále otázka rozšíření Schengenu. Vysvětlujeme ve zprávě, jak důležité opatření sečení pro eh, tuto pro tento cíl vysvětlila komise na radě ministrů, že mm, Bulharsko a Rumunsko e, plní podmínky pro rozšíření Schengenu a e, uvítáme, když rada co nejdříve přijme pozitivní rozhodnutí o přistoupení Rumunska a Bulharska k Schengenu. V neposlední řadě ještě jsou tam některé otázky týkající se vizové politiky a zejména e, viz, informační systém eh, a systém funguje dobře. Doufám, že vám zpráva připadá užitečná a eh, pakliže jsou některé body, kde byste rádi chtěli podrobnější informace, můžeme v budoucí zprávě toto eh, rozvést. Každého půl roku takovou zprávu vydáváme a vaše doporučení bude velmi cené. Děkuji. Děkuji, paní Pajka která, která mluvila eh, jménem komise a toto asi není optimální eh, diskutovat to nyní, když jsme měli už za sebou tolik dalších jednání v rámci tohoto dlouhého zasedání. Nicméně, prosím, eh, slovo má pan Papa Nikolau. Chci poděkovat komisi za druhou zprávu o šengenském prostoru. Já jsem četl zprávu a zaznamenal jsem, že zpráva začíná popisem toho, co proběhlo na vnějších hranicích, zejména na turecko-řecké hranici. Konstatují se tady zlepšení a nejnovější vývoj. První zprávě bylo mnoho kritických poznámek k situaci na, v této oblasti. Nyní je to vlastně eh, naopak. Konstatuje se zlepšení, eh, došlo tady k 18 stům případu Došlo k velkému zlepšení na této hranici, pokud jde o výsledky a pokud jde o pokles přílivu eh, přistěhovalců. Myslí si komise, že tato situace už bude trvalá v budoucnu? Já vím, že tady bylo zapotřebí eh, podpor, finanční podpory z komise, technická infrastruktura, podpora z Frontexu, eh, vyměňování osvědčených postupů mezi členskými státy. Teď jsou tady pozitivní výsledky. Myslíte si, že je ještě další prostor pro další působení v nejbližší budoucnosti? Myslíte si, že se ta situace nezmění, eh, nebo to konstatování nezmění v další zprávě? Děkuji, paní Sipl. Ellen. Paní Sipl, máte také otázku? Krátká připomínka. Už jsme dnes v souvislosti s jiným bodem hovořili o tom, že existuje mechanismus pro kandidátské země, teď co se týče tedy kodaňských kritérií, ale že vlastně nedochází k přeskumu a dohledu u členských států. A myslím si, že i u otázky týkající se šengenského prostoru by nemělo docházet k tomu, že se budeme soustředit pouze na vnější hranice a měli bychom se podívat také na to, co se děje na vnitřní hranici, protože v minulém roce jsme eh, neustále měli co dočinění se zprávami, z nichž vycházelo, že vlastně níž vycházelo to, že i na vnitřních hranicích je spousta problémů, protože minimálně v těch veřejných debatách se hovoří neustále pouze o těch vnějších hranicích a já si myslím, že bychom na ty vnitřní neměli zapomínat. Děkuji, paní Pike. Eh, prosím, eh, máte nějaké další eh, poznámky k tomu, co tady řekli naši členové? Ano, děkuji. Za prvé tedy ano, jsme velmi rádi, že došlo ke zlepšení v posledních měsících v situaci na řecko-turecké pozemní hranici a musíme si tedy eh, uvědomit, že to asi není eh, překvapení, že došlo k určitému přenesení těch eh, aktivit přechodu zejména na námořní hranici, eh, což je velmi nebezpečné, protože vidíme také různé tragédie, ke kterým dochází na moři. A mm, tady potřebujeme určité eh, rozpočtové rezervy, také Frontex musí rozhodnout o námořních operacích. Doufáme ale, že ten pokrok, kterého bylo saženo, bude trvale udržitelný a mm, je asi třeba posílit ještě eh, hraniční stráže nebo případně ta posílení, ke kterým tam došlo udržet eh, trvalé a aplikovat dobré politiky řízení hranic, využití všech možných dostupných technik a podobně. My eh, dále na této věci pracujeme, aby se mohly využít eh, prostředky z Fondu pro vnější hranice. Víme, že jsou tady určité obtíže také se spolufinancováním, řeší to také parlament, řeší to i rada a já doufám, ovšem samozřejmě slíbit to nemohu, já doufám, že v další zprávě bude eh, potvrzeno, že eh, dosaženého zlepšení eh, bylo tedy dosaženo trvale a že to pokračuje. Ovšem zaručit samozřejmě nemohu nic. Nemohu zaručit, že nedojde k nějakému ústupu zpět. A my eh, samozřejmě očekáváme eh, velký přínos od Frontexu a od společných operací členských států v rámci Frontexu. Pokud je o vnitřní hranice, eh, to, že vnitřní hranice jsou skutečně zrušeny, to je velice důležité pro komisi, to je důležitý aspekt pro posuzování šengenského mechanismu. Trialog pokračuje mezi radou a parlamentem a komisí a chceme prokázat, že opravdu zajišťujeme zrušení, dodržování zrušení kontrol na vnitřních hranicích. Děkuji. Paní Pajk je tady, takže má na ní ještě někdo, prosím, nějakou otázku. Pakliže nikoli, tak děkujeme paní Pajk za její prezentaci a také vám i všem členům sekretariátu, všem účastníkům. Chceme popřát eh, hezké Vánoce, hezké svátky, se účastně přeji také hezké svátky tlumočníkům. Čili projev dobré vůle, prosím, nejen pro Vánoce, ale také výslovně během nadcházejícího roku 2013. Všichni si přejeme, aby tady eh, se objevilo světlo na konci tunelu pro v té eh, stále nekončící krizi, kterou tolik trpíme a která Evropskou unii eh, podrobuje tak dlouhou dobu tak velkému tlaku. Takže výbor Libe bude 10. Eh, ledna v 10 hodin ráno opět zasedat eh, a veselé Vánoce a hodně štěstí v novém roce.